pak

meine sehr verehrten Damen und Herren. Dámy a pánové, kolegové, já bych eh, rád na začátku, ano, máme trošku spoždění, eh, ale to eh, souvisí s našimi dalšími termínovými závazky. Měli jsme tady ve výboru řadu obtížných bodů a možná to souvisí také s tím pomalým rozběhem dnes odpoledne. Ale máme tady už teď všechny odborníky, eh, ti, kteří, eh, které budeme poslouchat v dnešním slyšení. Já vás všechny vítám. Vítám kolega Gránera, kolegu Gránera, eh, státního sekretáře pro spravedlnost ve Švédsku, tady z ministerstva spravedlnosti protože toto je společná akce švédského předsednictví a Evropského parlamentu, respektive jeho právního výboru. A máme zajímavé téma. Jde o eh, právní ochranu autorská práva u osiřelých děl a zejména jakým způsobem zacházet s autorskými právy týkajícími se děl eh, v Braillově abecedě. Takže u těchto eh, děl, osvěřelých děl, eh, tady se to týká velmi velkého počtu těchto děl a Jde tedy o to, aby eh, tedy autoři těchto děl byli také řádně odměňováni a v této souvislosti švédské předsednictví i náš výbor dospěli k názoru, že se vyplatí k tomuto tématu uspořádat slyšení a vyvodit z toho eventuálně politické důsledky. Ale než dám slovo panu Kránerovi, který vás také chce pozdravit, musím eh, se vyjádřit ještě k několika technickým záležitostem. Eh, za prvé tedy výsledky koordinátorského setkání včera. Takže já tady mám teď dvě jména. Eh, zprávu o dědickém právu provede pan Lechner a zprávu o nezávislém posouzení dopadu tu nám vypracuje paní Niblerová a já bych chtěl ještě říci, že koordinátoři se rozhodli, že v souvislosti s posouzením dopadů v příštím roce navštívíme Spojené státy americké a informuje se o tom, jak se to dělá v Americe v kongresu. Otázka samozřejmě je, eh, která frakce eh, bude eh, mít jakou zprávu a my tedy vlastně čekáme, až nám frakce sdělí jednotlivá jména, ale to zatím nemáme, takže to necháme na příště. No a teď dávám slovo panu sekretáři Kránerovi. Děkuji, pane Léne. Přátelé, dámy a pánové, já bych s dovolením začal eh, přivítáním vás všech zde na tomto workshopu k autorským právům. Já jsem velice rád, že švédské předsednictví spolu s právním výborem pořádají tento workshop společně. Existuje pro mnohé eh, velice eh, důležitý, důležitá zpráva, důležitá věc pro mnohé a to je přístup k dílům eh, osob zrakově postižených. Komise se tímto problémem zabývala Eh, ve svém sdělení, nedávném sdělení k autorským právům. Význam autorských práv a jejich dopad eh, v posledních letech velmi zroste, zejména v souvislosti s technologickým rozvojem, který usnadňuje přístup k obrovským mm, množstvím obsahu, množství obsahu, zejména hudebním souborům a knihám to nám otvírá nové a fantastické příležitosti, ovšem jsou s tím spojené také nové výzvy na ochranu eh, spotřebitel, pardon, eh, autorských práv. Je třeba zajistit, aby různé zájmy v této oblasti, když se zde setkávají, byly vyvážené. Jedna oblast, která eh, je ovlivněna autorskými právy, je to otázka přístupu k dílům chráněným autorským právem pro zrakově postižené osoby. E, to by de facto nemusel být problém, zejména v souvislosti s tím, že e, přístup k materiálům, rovný přístup k těmto materiálům je základním právem. Ovšem realita je trošku jiná. E, ukazuje se, že pouze asi 5 knih, které se vydávají eh, v Evropě, eh, je k dispozici také v jiných formátech než tradiční eh, tisk, třeba brajlově písmu nebo jako audio produkty. Což znamená, že zrakově postižení lidé nemohou se plně rozvíjet tak jako, a zapojovat do společnosti tak jako ostatní. Toto je třeba řešit. V této souvislosti je eh, dobrou zprávou to, že tuto věc máme nyní na pracovním programu, jak v Evropské unii, tak eh, ve Světové organizaci pro autorská práva. Komise sdělila, že eh, se tím bude zabývat, zabývat se posouzením tedy rozměru tohoto problému a chce se k tomu odpovědně postavit. Světová eh, unie pro autorská práva se bude tedy zabývat eh, tím, jak by mohla usnadnit eh, také přístup pro zrakově postižené. Je tady návrh, nebo uslyšíme návrh na novou strategii řešení těchto problémů, která by prospěla zrakově postiženým. Návrh vychází z textu, který byl Eh, vypracován eh, unii, Světovou unii zrakově postižených, respektive nevidomých. Eh, dá se říct, že je dobře, že se toho tolik děje a je třeba že říci, že očekávám takové řešení, které výrazným způsobem zlepší přístup pro zrakově postižené. Zatím tedy nevíme, jak by měla vypadat to nejlepší řešení. Přesto tady Evropská unie a členské země mají obrovskou možnost přispět eh, k pokroku. Nicméně je nutná spolupráce mezi všemi aktéry, tak, aby výsledky byly včas a byly legitimní a praktické. Další oblast, eh, která eh, je která se tady objevuje díky novým technologiím, jsou osiřelá díla. To jsou díla, která sice jsou Eh, krytá autorskými právy, ale eh, nelze se spojit, nelze dostihnout držitele těchto práv. Eh, jsou to díla, která, která je samozřejmě zájem, o jejich šíření je zájem. Online je možné přístup k těmto dílům umožnit za minimální přístupových nákladů a je možné tedy používat stávající obsah v obrovských Kvantita. E, nicméně e, vidíme také obrovský růst zájmu o digitalizaci těl. E, takovým příkladem, možná nejlepším příkladem, je digitální knihovna Europeana, která je součástí eh, digitalizační strategie v Evropě. Eh, další velice zajímavý příklad je projekt Google Books, také projekt digitalizace. V digitálním eh, prostředí se tady otvírají obrovské možnosti pro distribuci digitálního obsahu Nicméně, pokud se týče osiřelých děl, eh, není možné eh, zjistit, kdo je autorem, není možné lokalizovat autora, není možné si vyžádat souhlas s používáním těchto díl, děl. A pokud někdo navzory tomu eh, to bude chtít využít, pak riskuje, že naruší autorská práva. A to vede k situaci, kdy miliony děl není možné kopírovat ani tak používat. A to je situace, která není ve veřejném zájmu a kterou musíme řešit. V této souvislosti nás těší, že komise se rozhodla, že se tím bude zabývat v následujícím posouzení dopadů. Samozřejmě, že existuje mnoho různých eh, přístupů k usnadnění digitalizace a řešení tedy potřebujeme, ale musíme být také flexibilní. Na jedné straně je třeba vytvořit eh, právní jistotu pro eh, uživatele, eh, na druhé straně využít možnosti. A samozřejmě existují také další překážky. Některé členské země se už pustily do řešení problematiky osiřelých děl. Například jedna z Eh, skandinávských zemí má takzvané rozšířené kolektivní licence, eh, což znamená, eh, že dohody, které jsou které jsou uzavřeny s organizacemi, které reprezentují autorská práva, se budou vztahovat také na ty, kteří nejsou jejich smluvními partnery. V praxi to znamená, že uživatel může získat licenci na používání eh, osiřelých děl a zároveň eh, má práva, zároveň zůstávají zachována exkluzivní práva. Eh, ovšem je možné také zavést obecněji platné kolektivní licenční možnosti, jak se to tedy v poslední době událo v Dánsku a také ve Švédsku. Eh, abych to shrnul, je jasné, že eh, otázka osiřelých děl a jejich přístup k nim ze strany eh, zrakově postižených osob je významným faktorem, mimo jiné také ekonomickým a společenským. My bychom rádi dosáhli pokroku v řešení těchto Eh, záležitostí a velice se těšíme na další debaty. Děkuji vám za příležitost zúčastnit se tady. Děkuji vám. Tím se dostáváme k druhé podčásti, respektive k první podčásti paní Margot Frelinger eh, měla dnes tady promluvit za komisi a místo ní je tady pan Tilman Lüder, kterému dávám slovo. Prosím, pane. Äh, Já vám děkuji, pane Léne, a děkuji také Evropskému parlamentu za pozvání na tento workshop. Já bych chtěl jenom v krátkosti vám podat informace o současné situaci v oblasti osiřelých děl. A vzhledem k tomu, že mám poznámky anglicky, tak se omlouvám za to, že opustím svou mateřštinu na tento okamžik a budu hovořit anglicky. Už jsme 26. října měli slyšení o osiřelých děl, dílech, kterou se zúčastnili zainteresované strany, například to jsou knihovny, jsou to vydavatele a také jsou to projekty, eh, které jako je Google a, a další, kteří vytvářejí internetové archivy těchto děl to slyšení podle mého osobního názoru eh, konstatovalo dvě základní věci. Zaprvé je tato věc souvisí s dlouhým trváním autorských práv, což někdy může být až 70 let a v případě některých starších děl jde potom o tom, že ne vždy jde, hm, je možné přisoudit autorská práva konkrétní osobě. Znamená u starších děl se často stává, že nelze identifikovat autora. To platí pro knihy, ale jak si dovedete lehce představit, tak to platí i pro fotografie a pro sochařská díla. U fotografií je téměř nemožné, nebo bylo téměř nemožné se současnými technologiemi přisoudit autorství. A až dosud 99% fotografií, které na internetu můžete najít, eh, nemají přesouzeného autora. A druhá eh, věc, kterou jsme, druhá věc, kterou jsme konstatovali, je ta, že čím je dílo starší, tím obtížnější je vystopovat autora. A na toto dilema upozorňovala celá řada lidí, kteří se z našeho slyšení zúčastnili. Čím méně jsou komerčně tato díla využívána, čím méně jsou populární, tím nákladnější je potom jejich autora vystupovat. Pokud máte velmi populární prodávané dílo, pokud je o něj velký komerční zájem, tak se snáze autor vystupuje. Ale čím méně známe, čím méně komerčně využívané dílo je, tím obtížnější je autora nalézt a tím dražší je to vyhledávání provést. <clears throat> Během slyšení jsme identifikovali velký rozdíl mezi knihovnami a vydavatelstvími. Knihovny by dávaly přednost přístupu, který by se zakládal na zákonné výjimce, zatímco vydavatelství <clears throat> by spíše dávali přednost licence autorské z autorských práv. A mezi tím je samozřejmě značný rozdíl a já se k těmto dvěma možnostem ještě vrátím. Nejdelší diskuse během našeho slyšení se týkala to, čemu státní tajemník říkal rozšířené kolektivní udělování licencí. To je takový evropský přístup k těmto těžko, identifikatel, těžko identifikovatelným autorům. Jaká je podstata těchto licencí? Ty kolektivní organizace, které zastupují určitou kategorii autorů, jako jsou například hudební skladatele, budou považovány za organizace, která zastupuje autorská práva osiřelých děl. Například to může být organizace, která zastupuje výkonné umělce, podobně tomu u filmových děl. A ty potom budou zastupovat práva všech těch děl v te, te, daných kategoriích. To, ta rozši, tyto rozšířené kolektivní licence. budou znamenat, že daná organizace bude poskytovat licence pro využívání těchto děl dané digitální, digitální knihovně a bude účtovat poplatek za jejich využití. Ten poplatek bude <clears throat> eh, eh, přechováván dané rezervě a potom, pokud se ten autor objeví, tak mu bude vyplacen. <clears throat> Je evidentní, že použití těchto osiřelých děl potom nebude úplně zdarma a bude muset být zaplaten poplatek. Organizace, která vybírá poplatek za autorská práva. To je tedy evidentní. Podle asociace knihoven, pokud se autor objeví, tak mu bude vyplacen poplatek za budoucí použití jeho děl, ne za to, které už proběhlo. Další zajímavý jev, na který eh, jsme přišli během našeho slyšení, je něco, na co upozorňovalo americké ministerstvo spravedlnosti na základě své dohody se Googlem a ta dohoda zněla následovně. Pokud <clears throat> ta daná autorská organizace má pravomoc zastupovat autory osiřelých děl, tak tyto organizace potom nebudou motivovány k tomu, aby hledali autory. Proč? Je to velmi jednoduché. <clears throat> Vybírají poplatky za osiřelá díla a pokud nemohou nalézt autora, tak si ty peníze můžou ponechat. Takže <clears throat> tady existuje konflikt zájmu. <clears throat> A to proto, že daná autorská organizace bude bohatší, pokud se nebude snažit identifikovat autory osiřelých děl. Samozřejmě to lze nějakým způsobem řešit, nicméně držení knihoven na to upozornilo. A jednalo se o tom také v rámci té dohody mezi americkým ministerstvem spravedlnosti a Googlem, protože podobná otázka vystala i u této kolektivní žaloby. Víme, že i v kolektivních žalobách eh, zastupují neznámé autory ti, kteří vyjednávají jejich jménem a ti mají zájem si ty peníze ponechat a ne je aktivně hledat autory. A knihovny by tedy dávaly přednost zákonné výjimce. Zákonná výjimka by mohla vypadat následovně. Poté, co uči, uživatel nebo držitel provede velmi důkladnou velmi důkladné pátrání po autorovi, tak mu bude povoleno využívat daného osiřelého díla. A nebo by bylo možné využívat osvědělý děl bez jakéhokoliv poplatku a pokud se autor v budoucnosti objeví, tak by musel získat nějakou kompenzaci. A druhá možnost eh, v rámci této zákonné výjimky by znamenala to, že by musela být vyplacena náhrada, zase buď autorské organizace, anebo eh, by se tento poplatek platil do nějakého fondu, který by Eh, tyto peníze nechal stranou do té doby, než se autor objeví. A to jsou základní aspekty celé situace. Rozdíl mezi knihovnami a vydavatelstvími, tedy už jsem vysvětlil ty dvě koncepce a vydavatelství by, jak už jsem říkal, dávala přednost tomu, aby byly ponechány licence, tak jak to například funguje v severských státech, rozšířeně kolektivní licence. Tam ale existuje konflikt zájmu, na který se upozorňoval, ale to lze napravit jedním způsobem, a to sice následujícím. Kdokoliv bude spravovovat autorská práva jménem autora, by musel prokázat, že skutečně provádí důkladné pátrání po autorovi a tato povinnost provádět eh, důkladné pátrání bude monitorována nějakým veřejným orgánem. Například v případě těch autorských eh, společností to bude Ministerstvo kultury a nebo mm, patentový úřad, jako je tomu v Německu, a nebo ve Spojeném království, nebo v Dánsku. Další možné řešení tohoto konfliktu zájmu by bylo to, že jakákoliv autorská společnost, která by eh, udělovala rozšířené kolektivní licence, by musela pravidelně prokazovat eh, u vzorku, že provádí aktivní a důkladné pátrání po autorech osiřelých děl. A na závěr a to také souvisí s celou tou diskusí o osvědlých dělech, ale je to trošku širší než eh, ta současná debata. A slyšeli jsme to také na našem slyšení eh, od několika akademiků, kteří upozorňovali na eh, ustanovení Berlínské úmluvy. A v tomto ustanovení se Toto ustanovení může být zastaralé vzhledem k současnému internetovému šíření děl. A to proto, že na internetu a vzhledem k současným technologiím a vzhledem k současnému systému označování děl je možné eh, autora vystupovat v tom samotném díle. Například eh, na fotografiích mohou být eh, vodoznaky, což může být jeden nástroj, jak autora označit. A potom by mohly existovat registry v daném regionu, což by mohl být velmi užtečný nástroj, jak identifikovat autory osiřelých těl. A nebo A podle berlínské mluvy by toto byla formální náležitost. A proto byla zahájena obecná debata o tom, jestli toto pravidlo je ještě pořád eh, vhodné v současné době. Pokud by registry byly mezinárodní, tak by potom někteří eh, namítali, že by tím toto ustanovení berlínské mluvy nebylo vůbec eh, dodrženo. To je otázka, kterou bychom měli dále sledovat. A závěrem jak už říkal pan státní tajemník, tak eh, v současnosti se nacházíme v procesu sestavování hodnocení dopadu. Možnosti v tom hodnocení dopadu ještě nejsou eh, finální, nicméně eh, myslím, že už máme základní rysy těchto možností. První možnost udělat nic, žádný problém s osiřelými díly nemáme, to je také skutečně alternativa, můžeme říci, že nic takového neexistuje, protože když budeme dostatečně dlouho a důkladně hledat, tak autora vždycky najdeme. Samozřejmě, že eh, knihovny by si myslely, že to je příliš eh, velké břemeno a že by hodnota nebo nákladnost takového hledání mohla daleko přesáhnout jejich komerční využití a že by to bylo tedy příliš náročné. Takže možnost jedna by znamenala, žádný problém nemáme. Možnost dvě, eh, zákonné výjimky, jak už jsem to zmínil, s tou pod možností, že by existovaly eh, nějaké náhrady, nebo že by neexistovaly náhrady. A třetí možnost je, eh, jsou ty rozšířené kolektivní licence. Ale muselo by se nalézt řešení konfliktu zájmu. A další možnost je kanadský model. Nejsou to autorské společnosti, které vám dávají svolení eh, k využití díla, ale je to nějaký státní orgán, který umožní využití tohoto díla poté, co se sám ujistí, že bylo provedeno dostatečně důkladné pátrání po autorovi. Na závěr bych ještě měl říci, že všechny tyto možnosti se zakládají na té povinnosti provádět důkladné pátrání, protože ty možnosti jsou k dispozici pouze těm, kteří to pátrání provádějí. U těch licencí je to spojeno s povinností zastupovat autory oseřelých děl a s jejich hledáním. A u těch státních licencí by také možno, bylo možno udělovat pouze poté, co potenciální uživatel zdokumentoval, že provedl důkladné pátrání. Výsledky hodnocení dopadu by měly být k dispozici v únoru nebo březnu a doufám, že poté vznikne legislativní návrh, který by tuto otázku řešil a že by se mělo podařit do konce roku 2010 legislativu přijmout. Děkuji vám, pane lidere, za vysvětlení jménem komise. Myslím, že to ukazuje, že práce na tom pokročila v rámci komise. A nyní se dostáváme k druhé části našeho prvního, naší první části máme tady šest osob, které chtějí eh, eh, nám vysvětlit své stanovisko. Vzhledem tomu, že máme omezený čas, tak bych byl rád, kdyby každá z těch prezentací se omezila na 8 minut, jinak se nám nepodaří dodržet časový rámec. <clears throat> Jako první vystoupí paní Elizabeth Nigeman, která zastupuje organizaci Europeana, což eh, je německá síť knihoven. Děkuji, dobré odpoledne, dámy a pánové. Je mi potěšením být tady dnes s vámi a děkuji vám za příležitost zde vystoupit. Mám sebou prezentaci, kterou snad vidíte, ale eh, mám pouze 8 minut, takže já eh, řeknu jenom to základní a pro zbytek vás odkážu na e, eh, dokumentary tady jsem nechala rozdat. Já nejsem eh, ani právnička, já jsem knihovnice a tady hovořím za Europránu, což je tedy ta Evropská digitální knihovna. A eh, já tedy eh, občas dělám také něco jiného. Já jsem také generální ředitelka národní, Německé národní knihovny a také e, jsem členkou evropských, e, tedy mezinárodní organizace, e, expertní skupina na vysoké úrovni o evropských digitálních knihovnách. Co vlastně děláme? Tento obrázek vám ukazuje, že v blízké budoucnosti lidé Eh, už eh, nebudou chtít používat věci, které se nedají najít na webu. Takže my skutečně eh, musíme být přítomni na webu. Pokud to tak nebude, promění se nám promění se nám 20. století v černou díru, poněvadž díla z té doby jsou chráněna. Samozřejmě, že osiřelá díla jsou jenom součástí celého problému a já musím eh, říct, že eh, nepatří do mé dnešní eh, prezentace. Já tady mám několik, celkem pět různých činností, ale já se budu dnes zabývat pouze jednou z nich. Už jsme hovořili o rozšířené kolektivní licenci, Tady je příklad z Norska, nádherný příklad, jakým způsobem se používat eh, chráněná autorská díla, ale eh, funguje to zatím jenom v Norsku, nikde jinde. V Německu jsme zahájili projekt pod dohodě s vydavateli, knihovnami a autorským svazem. Dohodli jsme se, že budeme provádět eh, přiměřené hledání, eh, že to budou činit také vydavatele. Eh, není to zcela v režimu autorských práv, je to na okraji zákona. My hovoříme o licencích, hovoříme o identifikaci. Knihovny platí určité poplatky, které jdou do, na určitý účet a případně nalezení autoři mohou být z tohoto účtu potom vyplaceni. Čili tady nám to ukazuje jenom to, co potřebujeme na to, abychom se vyrovnali s problémem osiřelých děl. Zaprvé potřebujeme jasnou definici, co je to osiřelé dílo, co je to přiměřené hledání. Je třeba mít právní jistotu, ale to ne jenom v, ras, v, v rámci jedné země. Eh, v případě Evropány je to alespoň eh, v evropském kontextu, ale digitální knihovny eh, ty jsou, to je světová záležitost, ne pouze evropská. Potřebujeme eh, to mít tedy digitálně podchyceno, poněvadž není snadné vyjasnit autorská práva. Eh, potřebujeme mít aktéry, kteří budou rádi spolupracovat, eh, hledat vhodná řešení a národní vlády spolu s Evropskou unii musí vypracovat moderní harmonizované autorské právo. My skutečně potřebujeme v Evropě právní jistotu, bohužel nemáme celoevropské řešení. A pokud nebudeme mít tuto právní jistotu, eh, tak eh, přejdeme o všechny ty eh, poklady v chráněných dílech a také v dílech osiřelých. Děkujeme. Další prezentátorem je paní Taria Koskinen Olson. Je čestnou předsedkyní Mezinárodní federace pro reprodukční práva organizace reprodukčních práv a dávám vám slovo. Děkuji, pane předsedo. Jsem ráda, že eh, mohu hovořit jménem IFRA a jménem autorů, vydavatelů a dalších licenčních orgánů, které jsou našimi členy. My eh, jsme se měli vyslovit k otázkám. Existují stávající řešení v členských zemích? Jaké prvky potřebujeme pro funkční řešení? Potřebujeme celoevropské řešení a jak ho dosáhnout? A je nutno eh, je nutný regulatorní zásah. Za prvé, myslím, že všichni chceme eh, zajistit přístup osiřelým dílům. Naštěstí už se mnoho udělalo na půdě eh, vysoké expertní skupiny pro digitální knihovny v letech 6 až 8. Čili nemusíme znovu vynalézat kolo. Když jsme se pustili do těchto debat, a bylo to s paní Nigerman a dalšími, eh, my jsme se obrátili na aktéry, kulturní instituce, držitele práv, jaké jsou v jejich názoru eh, nejdůležitější prvky ve vztahu k digitálním knihovnám. Oni říkali na jedné straně respektovat práv, na druhé straně právní jistota. A když to spojíme dohromady, jasně dojdeme k řešení, že potřebujeme vyjasnit právní otázky práva k dílům, která jsou osiřela. My jsme přesvědčeni, že držitelé práv, kteří jsou eh, zastoupeni na kolektivních licenčních orgánech a podobných organizacích eh, by měli mít možnost eh, hovořit jménem eh, těchto osiřelých děl. Pokud se týče jiných stávajících řešení, ano, existují a je jich mnoho. Existují legislativní řešení, hovořili jsme o severském řešení, to je ta rozšířená kolektivní licence, a nejpřesnější je dánská legislativa z roku 8. Eh, v francouzských autorských právech eh, je také ustanovení, eh, které se spolehá také na kolektivní dohody. V Británii se počítá s odměnou v případě, že licenci je možno rozšířit. Příslušné ministerstvo má také tyto pravomoce. Nové řešení je také v Maďarsku a také v Kanadě kde opět existuje orgán, eh, který tuto licenci může udělit. Čili řešení je mnoho. Existují také smluvní řešení, jak paní Nigemanová řekla. V Norsku existuje dohoda mezi Národní knihovnou a eh, mezi autorským svazem Kopinor. Francouzský národní institut eh, se od, tím zabývá ve Francii a e, tam byla uzavřena kolektivní smlouva se s pěti e, autorskými svazy ve Francii. E, v Nizozemí existuje fórum knihoven, kde opět existuje kolektivní smlouva s prakticky všemi autorskými svazy a potom existuje systém, o kterém hovořila paní Negeman, tedy německý systém kde spolupracuje Německá národní knihovna, vydavatele a autorské svazy. A pro všechna toto řešení je typická jedna věc, e, totiž e, teď se dostáváme k prakticky použitelnému řešení. E, my dnes máme všechny systémy založené na licencích. Je třeba nejdříve vyhledat licenci a tady už je ale co udělán, Máme eh, pan Evropské membranu porozumění eh, uzavřené eh, v loňském roce. Zde se účastňují 27 organizací, kulturních institucí i autorských svazů. Právní jistota má dvě dimenze. Na jedné straně jsou to, je to jasnost jsou to práva, tedy nakládání s právy a kulturní instituce. Eh, jak to spojíme? Eh, v rámci mechanismu vyjasnění práv eh, musí existovat autorita, která validuje příslušná práva. Tato organizace tedy potom bude moci hovořit jménem reprezentovaných vlastníků práv, držitelů práv, ale také za osiřelá díla. Otázka je, jak vyřešit mm, situaci, kdy neznáme, kde nám chybí držitel eh, práv. A tady je třeba zabudovat do systému to kulturní instituce. My jsme přesvědčeni, že řízení práv a myšlenka eh, licencí, že na tom se dá stavět. Pokud se týče celoevropského řešení, existuje celá paleta národných řešení, z níž lze vycházet. Všechny musí splňovat ta původní kritéria, to znamená právní jistota, eh, přiměřené hledání a eh, vyjasnění práv nebo volení práv. Eh, dále, co všem je třeba, je uvedení do praxe. Práce provedená vysokou skupinou, se nyní implementuje a zkouší eh, za finančního příspění, Evropské komise a programu Arrow. pokud se týče informací o, eh, o syřejích dílech, to by byla velká pomoc. Eh, co je třeba dále provést, je vzájemně usnávat národní řešení. My potřebujeme něco ve smyslu interoperability, jestliže eh, existuje zvlášť německý systém, zvlášť finský systém, je třeba to nějakým způsobem propojit. A pokud máme tedy eh, řešení, které akceptuje všechna eh, ta základní kritéria, pak by se mělo uznávat přeshraničně. Čili my potřebujeme přijatelné národní řešení a máme také stávající pokyny a definice. Mnoho z toho již bylo provedeno na vysoké skupině. V každém případě je třeba spolupracovat s aktéry, eh, tak, aby se to mohlo uskutečnit v praxi. My tedy můžeme eh, eh, pracovat s licencemi a tím pádem můžeme zajišťovat právní jistotu. Děkuji. Já vám mnohokrát děkuji. Teď je na řadě Antoine Aubert z Francie, je právním poradcem Google pro otázky autorských práv, takže prosím, máte slovo. <clears throat> Děkuji. Já bych chtěl poděkovat tomuto výboru a švédskému předsednictví za zorganizování tohoto workshopu. Je podle mě velmi užitečný a děkuji, že jste pozvali i Google mezi vás. Nejprve bych chtěl říci, že Google eh, se chce spolupracovat s veřejnými institucemi a s kulturními institucemi na digitalizaci děl v Evropě. Eh, chtěl bych se ve své prezentaci věnovat třema základním otázkám a většina z nich již tady byla zmíněna. Takže za prvé je Otázka osiřelých děl není nic nového, ale získala si to více pozornosti v souvislosti s různými iniciativami na digitalizaci děl, ať už jsou to veřejné nebo soukromé iniciativy. A já bych chtěl říct o tom, jak může digitalizace děl přispět k zhodnocení těchto děl. Za druhé eh, bych se chtěl zmínit o tom, jak bychom mohli redukovat dopad těchto osiřelých děl, zejména bych chtěl hovořit o využití technologií a projektů, jako je Arrow, který tady byl právě E, zmíněn v předchozí prezentaci. A na závěr bych chtěl upozornit na základní parametry toho řešení, které by mohlo vést k digitalizaci v Evropě. E, jde tady o právní jistotu, ale také o něco, co je také nesmírně důležité, což je nákladová efektivnost. Já vím, že velká pozornost je v současnosti věnována vývoji ve Spojených státech, ale o tom navrhovaném řešení té kolektivní žaloby na Google eh, o tom hovořit nebudu, takže mi nejprve dovolte, abych hovořil o digitalizaci v Evropě. Už to tady bylo uvedeno, víme, že digitalizace vytváří nové příležitosti pro majitele práv a pro uživatele. Hlavních výhod je zachování těch děl a uchování znalostí. To je nesmírně důležité pro knihovny. Digitalizace ale může také vdechnout nový život starým eh, dílům a zhodnotit eh, autorská práva majitelům. Jak tedy je možné tato práva zhodnotit? To je jeden z paradoxů, na který tady upozorňoval pan Lüder a hovoří se o tom velmi často. Víme, že ochrana autorských práv trvá 70 let po smrti autora, nicméně velká většina děl je pouze přístupná uživatelům a může tedy vytvářet nějaký eh, příjem pro držitele práv v eh, mnohem, po mnoho kratší dobu. To platí pro spoustu knih, které byly vytisknuty jenom jednou, ale platí to také pro například televizní díla, které se vysílají jenom jednou. A poté se většina těchto děl ztratí se a není k dispozici uživatelům. To je v důsledku několika faktorů. Jeden z nich je omezený prostor pro jejich eh, distribuci například knihovně. To znamená, že nemají tolik prostoru, aby mohly všechny knihy mít na policích, zatímco pokud tato díla budou digitalizována, tak to tím odstraníme. Digitální díla budou moci v dispozici po velmi dlouhou dobu uživatelům, což znamená, že majitel autorských práv bude moci využít po celou dobu eh, ochrany eh, tato díla ke svému užitku. zájem uživatelů nepředstavuje pouze hledání těchto děl, ale také přístup k těm dílům, která jsou digitalizovaná. Takže otázka osiřelých děl je eh, velmi důležitý problém, který je potřeba řešit. Dalším důležitým aspektem je otázka nákladu a hodnoty. Jedna z hlavních výzev v oblasti digitalizace je to, aby náklady na digitalizaci nebyly příliš velké, aby Eh, je nepřesahovaly náklady na hledání autorů. A další paradox, se kterým se potýkáme, je to, že čím nižší je komerční hodnota daného díla, tak tím pravděpodobnější je, že bude velmi obtížné autora nalézt. A už to tady bylo řečeno, tedy že starší díla, která nejsou příliš komerčně využívána, eh, jsou obtížná v tom smyslu, že se eh, jen velmi nákladně hledají jejich autoři. Takže provádění tohoto pátrání eh, na zjištění statutu autorského daného díla může být někdy časově i finančně náročné. A tyto náklady odrazují majitele práv, aby těch svých práv využívali. To je nedostatek v oblasti autorských práv, kdy evidentně tato úprava není k prospěchu ani majitelů práv, ani uživatelů a proto je potřeba vytvořit motivační nástroje, které povedou k větší digitalizaci, ale zároveň zajistí právní jistotu. A co je tedy potřeba udělat? A tím se vracím k té otázce nákladové efektivnosti. Měli bychom mít systém, který umožní přístup k těmto dílům, přestože některá z nich nejsou až tak komerčně využívána je potřeba hledat technologická, ale i právní řešení. A o dvou z nich tady již byla řeč. Čím se dostávám ke druhé části své prezentace, což je identifikace těchto děl. U osiřelých těl eh, nejde pouze o hledání jejich autorů. A čím více je potřeba hledat, tím je to nákladnější a tím se dostáváme k té otázce ehm, toho, jestli se to vůbec vyplatí. Takže potřeba hledat nějaká technologická řešení. My jsme technologická společnost a rádi vítáme tedy takové iniciativy, jako je Arrow, protože ty mohou usnadnit vyhledávání autorů osiřelých děl. Centralizovaná databáze majitelů práv by měla umožnit automatické vyhledávání tak, aby to bylo co nejlevnější. Také by to mohlo vést ke snížení počtu osiřelých děl a mohlo by se to stát jedním z hlavních nástrojů identifikování těchto děl v Evropě. A na závěr bych se chtěl ve stručnosti zmínit o jednom z hlavních rysů celého rámce pro osřelé díla. Nemáme žádné jednotné řešení v Evropské unii a myslím, že předchozí řečnice eh, hovořila o tom, že je potřeba s tím něco udělat, že se na tom všichni zhodují už tady bylo něco řečeno o těch kolektivních licencích, které fungují například eh, v severských státech, o tom, jak funguje licencování v Kanadě. Stejně tak teď byl ve Spojených státech předložen legislativní návrh, který se týká omezení ručení za využívání těchto oseřelých těl. Ať už bude v Evropě systém licencí nebo výjimek, nebo nějaká kombinace těchto dvou. to mm, ještě bude muset být předmětem diskusí, ale měli bychom se držet nějaké hlavní zásady. A Google je toho názoru, že následující zásady jsou nejdůležitější. Ta první už tady byla mnohokrát zmíněna, je to právní jistota. Nikdo by neměl riskovat eh, ať už občanskoprávní nebo trestně právní odpovědnost za použití eh, sřelého díla požadavek na provedení dostatečně důkladného hledání by mělo opravňovat k použití osiřelého díla. Nemůže to být příliš nákladné, jinak to nikdo nebude chtít využívat. <clears throat> Druhá hlavní zásada by bylo poskytnout přístup k osiřelým dílům a potom eh, poskytnout náhradu potenciálním držitelům autorských práv a další věc, o které je potřeba diskutovat, je, jak vysoká ta náhrada bude a co by se s těmi penězi měli, mělo dělat, pokud se ti autoři nikdy neobjeví. O tom hovořil už pan Lider. Systém by měl být také zabezpečený a to eh, dvojím způsobem. Nemělo by docházet ke zneužívání pravomocí, protože to by poškodilo přístup k oseřelým dílům a dále by nemělo hrozit zhroucení toho systému, tedy že by ho někdo spochybňoval, že by bylo spochybněno i komerční využití těchto děl. Google tedy vítá iniciativy v této oblasti. Samozřejmě, že existují různé názory na řešení ale my samozřejmě vítáme jakoukoliv iniciativu. Děkuji za pozornost. Děkuji vám a jako další Jean-François Debano eh, je eh, ředitelem pro právní záležitosti v Národním audiovizuálním institutu INA Francie. Takže 8 minut, jestli jsem to správně pochopil, budu hovořit francouzsky, pokud proti tomu nebude nic namítat. <clears throat> INA představuje je veřejný orgán ve Francii, který má za úkol uchovávat tyto archívy, také digitální, a poskytovat je eh, dalším organizacím, zejména veřejně právním. Eh, jde o to, jak co nejvíce zužitkovat eh, tento fond zastupujeme tedy majitele práv, i potenciální a snažíme se zastupovat jejich práva a tím pádem máme na starosti i tuto otázku o seřelých eh, děl, což jsou tedy díla, jejichž autoři nejsou identifikováni nebo ne, je není možné je vystupovat. Jak vyřešit tuto otázku využívání našeho fondu a osiřelá díla? My jsme uzavřeli obecné kolektivní dohody se všemi možnými zástupci majitelů, dra, majitelů práv. Přitom tyto dohody byly uzavírány v době 2006 až 2008 a podle nás to víceméně odpovídá návrhům, které byly učiněny těmi jednotlivými podskupinami autorů, jak o tom hovořila Evropská komise, protože Evropská komise byla proto, aby byly uzavírány obecné kolektivní dohody majitelí práv. My jsme konzultovali tuto otázku s Evropskou komisí o tom, jak využívat oseřelá díla v oblasti audiovizuální A máme také radu, která má na starosti využívání eh, osiřelých děl. Víme, že to jsou otázky velmi specifické. A máme také mechanismus ad hoc, podle kterého je potřeba se snažit o řešení, které bude jednak eh, respektovat francouzské právo protože v některých případech tyto případy mohou být dány k soudu a francouzský soudce potom bude muset rozhodnout adekvátním způsobem, jak naložit s tím daným osiřelým dílem. A musí přijít s řešením, které bude obecně přijímáno. Otázka je, jaké, jak by to řešení mělo vypadat. To tedy bylo výsledkem těch obecních kolektivních dohod se zástupci majitelů Vyplývá to z povahy jejich práv. A my máme v tom našem fondu pět velkých kategorií. Napřed jsou to autoři, tedy tvůrci originálního díla. A v této kategorii se nám zdálo, že není možné vždycky uzavírat jednotlivé smlouvy a, a že otázka o seřelých děl je potřeba řešit eh, i tady. A v roce 1996 byla uzavřena obecná dohoda s pětmi společnostmi, které zastupují eh, autory audiovizuálních děl. A Sen je nejznámější z těchto společností, jinak jich je ale pět, <clears throat> a které tedy dávají právo i ně ke komerčnímu využívání jejich děl. Týká se to také digitálního obsahu a a představuje to značný, značnou část našeho obratu z využívání těchto děl. Jakékoliv nároky autorů jsou řešeny zárukami, které má naše organizace u osiřelých děl, u těch tedy autorů, kteři, kteří nebylo, které nebylo možné identifikovat. Dále jsme uzavřeli dohody také s novináři, protože tady jde o kombinaci autorského práva a e, pracovního zákoníku, protože víme, že novináři jsou jednak e, majiteli práv, ale současně jsou to také zaměstnanci a i tady bylo potřeba uzavřít s specifickou autorskou společností dohodu o tom, jak budou využívána jejich díla a také bylo potřeba přijmout mechanismus pro řešení sporů. A v tomto smyslu máme záruku také pro osiřelá díla těch novinářů, kteří nemohli být identifikováni, nebo eh, u těch děl, eh, kde, autoři nebylo, kde autory nebylo možné lokalizovat. Kromě autorů a novinářů, tady máme další eh, kategorii, což jsou realizá redaktoři televizních děl, protože i to jsou zaměstnanci. A tady to řešení bylo nesmírně obtížné, protože existují kolektivní úmluvy, které se různě eh, vzájemně rušily. Veme to záviselo na datu podpisu smlouvy o vykonání díla, realizaci díla. A i tady se nám podařilo uzavřít dohodu se všemi odborovými organizacemi této oblasti, které pokrývají také otázku osiřelých děl. Pokud autor televizního díla není identifikován, tak se předpokládá, že naše organizace po dobu 30 let eh, bude vybírat poplatky za využívání tohoto díla ve zvláštní rezervě a ty prostředky se potom použijí eh, později. Dále, kromě všech těch, které už jsem vyjmenoval, máme i další kategorie. A sice je to kategorie autorů, jejichž díla jsou předmětem nějakých jiných fondů, a i u kterých je potřeba mít dohodu která by umožňovala využívání. E, ta dohoda byla uzavřena v roce 2008 s velkou autorskou společností ve Francii, která zastupuje 50 tisíc takových autorů. A na základě této dohody máme dále záruku, kterou nám udělí toto společnosti proti jakýmkoliv případným nárokům nebo stížnostem. A i tady máme vyřešenou otázku o seřelých děl, protože pokud ten autor eh, není identifikovatelný, tak máme záruku od této dané autorské společnosti, která nás chrání proti případným nárokům. Takže jsem hovořil o první kategorii, to byli ti autoři. A pak jsem hovořil o dalších eh, tam to závisí na tom, jestli jsou to zaměstnanci nebo ne. Dále to mohou být například ti, kteří eh, organizují různé kulturní nebo sportovní akce. A u všech těchto různých eh, kategorií autorů eh, a majitelů práv je potřeba to řešit různým způsobem. Dále je tady kategorie výkonných umělců. Největší problém je ten, <clears throat> že to jsou také zaměstnanci, jejichž práva vyplývají z podpisu pracovní smlouvy. A víme, že pokud nemáme jejich svolení, pokud neexistuje pracovní smlouva, taky není možné identifikovat eh, toho, kdo je majitelem tohoto práva a jestli došlo k odměně za provedenou práci. A potom to předpokládané využití jejich díla je velmi omezené a byly tedy uzavřeny tři dohody eh, s takovými umělci. Jednak jsou to televizní umělci. A tyto dohody jsou nesmě důležité, protože pokrývají všechny způsoby využití. A I tady eh, existují osiřelá díla a to se stává velmi často. Není možné identifikovat nějakého umělce a potom ty prostředky získá naše organizace INA a jsou také na blokovaném účtu, abychom je vyhradili pro tyto umělce, pokud by došlo k jejich eh, identifikaci. Tolik tedy k těm různým kategoriím majitelů práv. My neříkáme, že jsme nalezli dokonalé řešení, které by v úplnosti řešilo otázku seřelých děl, ale myslím, že máme systém, který v praxi funguje. Takže eh, v podstatě se to řeší prostřednictvím výjimek, které eh, uzavíráme se společnostmi, které zastupují majitele práv. A máme také zákon z roku 2006 a tam je článek 44, který upravuje otázku přístupu k těmto dílům a to je pro nás velmi důležité, protože to nám umožňuje uzavírat takové dohody s eh, zástupci, s odborovými organizacemi, například umělců. A v rámci těchto dohod můžeme řešit i otázku využívání osiřelých děl a tím můžeme našim také veřejnoprávním institucím využívat tato díla. Děkuji. A nyní jako další, doufám, že to správně vyslovím, paní Pirio Hidenma, předsedkyně Evropského kongresu spisovatelů. Prosím. Děkuji vám za tuto příležitost. Definice osiřelý děl je velmi dobře známa, ale eh, de facto máme realitu a máme teorii, takže my nevíme přesně, kolik máme eh, těchto děl a jaké druhy osiření mohou existovat. Jelikož eh, osiřelá díla jsou chráněna copyrightem, tak eh, jsou prostě chráněna a je třeba se tím řídit. Především je třeba chránit eh, tato díla. Eh, potřebujeme identifikační systém pro tištěná i digitální díla a čím lepší tento systém bude, tím lépe. Díla se obvykle identifikují, ale překladatelé nikoli když vidíte eh, jak si překlady, tak eh, je jich tam hodně, ale není tam jméno překladatele. Eh, navzdory hledání i přiměřenému hledání zůstanou díla, která budou osvědčená a přesto je třeba je chránit jako tedy v souladu s copyrightem. Za druhé, není žádná garance a je třeba by byla garance Eh, že bude všechno právně v pořádku. To je důležité pro autory i pro čtenáře. Pokud by byly výjimky, zkomplikovalo by to systém a výjimky eh, v ochraně autorských práv by mohly vést eh, k nesprávným závěrům mezi uživateli. Za třetí, osvědčená díla by neměla být výjimkou, jak jsem už několikrát řekla, měla by se s nimi zacházet na stejné úrovni jako s ostatními díly. Za čtvrté, je třeba, abychom eh, definovali kritéria pro přiměřené hledání. Existují podrobné pokyny eh, v dokumentech eh, Evropské digitální knihovny, v pracovních dokumentech a tady toto lze rozpracovat do vyspělejších nástrojů. Za páté, databáze a registry jsou potřebné nástroji pro propojování s jinými zeměmi, tak aby bylo možné vyhledávat eh, osiřelá díla. Je to samozřejmě náročné na čas a na prostředky a je třeba najít reálné způsoby, jak se s tím vyrovnat. Za šesté, zkušenosti severských zemí a některých dalších zemí, jak jsme si zde vyslechli, ukázali že rozšířené kolektivní licence jsou efektivním a jasným systémem licencování děl, eh, jak u známých autorů, tak i u autorů neznámých. Pan lídr řekl, že kolektivní licence a orgány, které je eh, dávají, Eh, tak eh, není v jejich zájmu vyhledávat eh, autory osiřelých knih, neboť to pro ně znamená navíc náklady. Proto je třeba, aby si vlády zachovaly kontrolní funkci. Takže mělo by to fungovat na základě pokynů, které dá příslušná vláda. Není tedy důvod nespoléhat se na příslušné motivy. A za sedmé, odměna autorům se může distribuovat individuálně nebo kolektivně a existují v severských zemích eh, různé způsoby, jakým způsobem toho dosáhnout. Odměnování za osiřelá díla, to je trošku problematické, nicméně existují dobrá řešení využití těchto peněz Eh, pro literární kulturu. Je třeba, aby se všechno dělo transparentně, tak, aby lidé byli ochotni platit eh, za autorská práva a aby se eh, vyznali ve, v tom systému, aby to prostě všechno bylo férové. Děkuji vám a teď jste, máme ještě poslední příspěvek v posledním bloku. Pan Mihály Fičor, snad jsem to řekl správně, eh, místo předseda eh, Evropského paten, pardon, eh, maďarského patentového úřadu. Thank you very much. Let... Děkuji vám. Ano, bylo to správně to moje jméno, i když není to snadné pro mnohé. Já bych chtěl poděkovat právnímu výboru a předsednictví za vysoce ceněné pozvání, abych zde mohl promluvit. Moje dnešní role je eh, představit vám konkrétní maďarskou legislativu k osvěřeným dílům. Zdá se, že eh, Maďarsko je zřejmě jedinou členskou zemí EU, eh, které má dvojí řešení. Jedno, tedy jedinečné na maďarském systému je to, že kromě rozšířených kolektivních licencí máme také model eh, centrálně udělovaných neexkluzivních licencí eh, na eh, všechno možné a to se vlastně, to nespadá do rámce kolektivního zprávy práv. Když se ohlednu za historii, tak ta byla velice dlouhá právní rámec pro využívání osiřelých děl byl plně realizován v roce, tedy v květnu roku 2009. Maďarský patentový úřad eh, spravuje tento nový systém, eh, poněvadž má zodpovědnost jak za autorská práva, tak za průmyslová práva a ještě řadu dalších úkolů souvisejících s autorskými právy. Eh, hlavním eh, rysem tohoto administrativního systému eh, se dá shrnout takto. Maďarská ustanovení se týkají stejné kategorie děl, která jsou popsána v různých dokumentech komise. Týká se to děl neznámého autora nebo nedohledatelného autora. Na základě rozšířeného eh, systému licencí mohou uživatelé získat licence také na používání osiřelých děl. Nicméně zdá se, že tyto organizace eh, dosud nejsou, eh, nežádá se tedy od nich, aby prokazovali, že provedli přiměřený průzkum, přiměřené hledání autora. Pokud se týče práva eh, na zpřístupnění veřejnosti, eh, kolektivní eh, řízení je v mnohých příkladech vhodným řešením. Maďarská ustanovení o licencování osiřelých děl se uplatňují mutatis mutandis k licencování výkonných umělců. Jinak toto není ošetřeno. A svědomité přiměřené pátrání tady je vždy podmínkou. Je třeba také nějakým způsobem prokázat, že tento, toto dohledání bylo provedeno. Je to prostě třeba prokázat a zdokumentovat. Licence na eh, používání osiřelého díla Eh, se dává často na pět let, není přenositelná, není exkluzivní a obvykle platí pět let, pouze na Maďarsko se to stahuje. Eh, je, je tady několik dalších podmínek a eh, držitel práv může do pěti let od uplynutí nebo stažení této licence žádat odměnu. Pokud není spokojen s výší odměny, může se obrátit na soud a bude se postupovat podle příslušných ustanovení pro autorská práva. Maďarské zákony předpokládají eh, existenci eh, registru osiřelých děl. Opět HPO je správcem a opět může dávat eh, licence. Ten registr je veřejně přístupný. Eh, poskytují se licence zejména a v prvé řadě pro neziskové využití a eh, platí se poplatky, které jsou o něco nižší než u využití komerčního. V Maďarsku máme administrativní systém pro vydávání licencí, který funguje od 15. května 2009. Eh, to znamená, že dosud nemáme dostatečnou zkušenost Zatím jsme dostali de facto jenom dvě, eh, aplik dvě žádosti o licence a vydali jsme pouze jednu. Eh, nicméně eh, různé dotazy, jak se to vlastně dělá, jak, se, jak postupovat, tak těch je mnohem více. Zatím to ovšem nevedlo k podávání dalších žádostí. Eh, do jisté míry to souvisí s momentální ekonomickou krizí a také eh, s tím, že systém je novinkou. Skutečnost, že celý postup eh, vyvolává značné náklady, to je další faktor toho, že ten zájem není tak, jak jsme očekávali. Samozřejmě také čas hraje svoji roli, je to velice nová věc a e, samozřejmě ten svědomitý e, výzkum je věcí, která trvá. Před několika e, týdny Národní audiovizuální nadace indikovala zájem o zhruba 300 nebo 370 licenci na osiřelá díla. To, co uvádím, to je pouze jeden prvek v eh, daleko složitější eh, síti eh, problematiky a institucí, která se tím zabývají. Snažíme se o minimalizaci osiřit dělat do budoucnosti. Kromě toho, systém rozšířených licencí je výborným řešením v řadě případů. Tyto dva prvky se navzájem doplňují a dohromady přichází s řešením, které je velmi uspokojivé. Nový maďarský systém poskytování licencí na osiřelá díla navrhuje řadu výhod. Především garantuje dodržování copyrightu, za druhé, eh, dá se použít na řadu věcí, eh, řadu kategorií děl a řadu možností využití. Dále zajišťuje právní jistotu pro budoucí uživatele, zejména pro kulturní instituce, eh, tím, že se vylučují pozdější zodpovědnosti nebo další Vše je to dozorováno nezávislým veřejným orgánem, zejména se dohlíží na svědomitý průzkum. Peníze, které se platí za tyto licence, jsou pevně stanoveny a to znamená, že celá záležitost je transparentní a předvídatelná. Jednotlivé rozhodnutí lze upravit pro konkrétní případy a budeme zpracovávat eh, rejstřík na základě vydaných licencí. Nicméně nový systém má ještě určité eh, problémy. Za určitých podmínek je možné žádat jednu licenci na eh, více osiřelých děl. Přesto tento systém není vhodný pro digitalizační projekty masového rozměru. Eh, zejména protože poplatky mohly být příliš vysoké, dokonce prohibitivní. Náš úřad eh, se snaží o to, aby se vhodným způsobem eh, stanovily výše poplatků. Registr osiřích děl zůstane samozřejmě neúplný a v neposlední řadě není jasné, do jaké míry se bude toto hodit pro evropské řešení. Bude záležet také na podmínkách budoucího vzájemného uznávání mezi jednotlivými členskými zeměmi. Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji. Poděkovat bych chtěl ostatně všem přednášejícím, zejména za časovou disciplínu. Všichni dodrželi Eh, to pravidlo 8 minut, což eh, znamená, že jsme na tom velmi dobře teď. Chci se zeptat, eh, jestli členové tohoto výboru mají nějaké otázky. Nikdo? Tak já jich několik mám. Mám otázku, která se týká toho hledání těch svědomitých, to svědomitého pátrání po autorech. Jakou roli v tomto hraje v dnešní době internet. To by mě velmi zajímalo. Vím, že by eh, měl existovat, nebo existuje internetový archiv nebo databáze. A mě by zajímalo, jaké s tím máte zkušenosti. Otázka možná ne na všechny, ale eh, na pana Fixora, na, na paní Nigeman. Jaký nástroj používáte nejčastěji pro to, abyste nalezli daného autora? A paní Lichtenberger bude chtít doplnit tuto otázku. Pokud by ještě šlo říci, kolik procent těchto eh, pátrání je úspěšných a vede k nějakému výsledku. Slyšeli jsme mnoho čísel, ale o tom, jak úspěšná to hledání, eh, tato hledání jsou, jsme ještě neslyšeli. A jaký význam mají, jak významná jsou osteřelá díla? Někdo hovořil o 30%, někdo o menším podílu. Mohli byste nám dát nějaké údaje o tom, o čem tady kvantitativně hovoříme a jak velký podíl představují osiřelá díla, možná nejprve paní Ligeman a potom pan Fixor. Vaše první otázka se týkala toho, jak velkou roli hraje internet při hledání po a, autorech. To záleží o jakém díle nebo jaké kategorii díla hovoříte. Například první polovina 20. století, tak tam internet nehraje žádnou velkou roli. Ale když hovoříme o knihách, tak pořád musíte hledat eh, ty fyzické vázané výtisky. A například v rámci našeho německého projektu jsme si řekli, že budeme hledat prostřednictvím nakladatelů. A když hovoříme o první polovině 20. století, tak víme, že celá řada Eh, nakladatelů nebo vydavatelů už eh, nepůsobí na trhu. A máme také velmi dobrou publikaci, kde můžeme hledat adresy a kdo převzal co a kdo už eh, není na trhu, kdo je na trhu a pořád <clears throat> to je na papíře. Já bych byla velmi ráda, kdyby bylo možné to digitalizovat, ale je to otázka peněz a rádi bychom ten nástroj zpřístupnili na internetu. Já jsem se zmiňovala ve své prezentaci také o tom, že Potřebujeme databáze, potřebujeme elektronické databáze pro pátrání, aby to bylo jednodušší a to by nám pomohlo nesmírně. Dále jste se ptal na to, jaký je podíl osiřelých děl a jak velký význam mají v dnešní informační společnosti. Otázka je, o jakém konkrétním eh, sežném díle hovoříme. Například v naší knihovně je 95 svazků, které máme chráněno autorským právem. A to proto, že jsme byli založeni na začátku 20. století. Takže Můžeme najít mnoho různých vydavatelů. S rokem 1966 byl přijat německý zákon, eh, neměl právo digitalizovat nebo dělat kopie digitální těchto děl. Takže já se mohu obrátit na vydavatele, ale on mi může říci, že mi nemůže udělit právo k vyžití, ale a to protože neví, eh, kdo jsou současní držitelé těch práv. A to protože dědeček, tedy autor, je, uzavíral smlouvu s nějakým neexistujícím nakladatelstvím. A když je zahrneme, tato díla, mezi osiřela, tak 40% těch děl, která jsou chráněna, by mohla být osiřela. Pokud je nezahrneme, tak to procento bude mnohem menší. Takže to velmi záleží na tom, jak budeme přesně definovat osiřelé dílo a jak budeme definovat, co je svědomité pátrání. A bez těch definic mm, můžeme jenom hádat. Děkuji vám a teď pan Fixor. Děkuji. Já se pokusím odpovědět na vaši otázku týkající se role internetu při provádění svědomitých pátrání. Podle naší legislativy existuje nevyčerpávající seznam opatření, která musí být provedena, aby to představovalo svědomité pátrání. Některá opatření jsou uvedena v tom eh, příslušném ustanovení Například to je právě prohledávání databází, které jsou na internetu. Takže hledání na internetu je výslovně zmíněno jako jeden z nástrojů při provádění takového pátrání. A jak už jsem říkal, je naše zkušenost eh, relativně omezená. Obdrželi jsme pouze několik málo žádostí o licenci pro využití osiřelého díla. A možná, že pan lídr má pravdu v tom, že osiřelá díla možná ani vůbec neexistují. Ale myslím, že spíše jde o to, jak dlouho platí naše legislativa. Jinak jsem zmiňoval údaje například britské knihovny, která říká, že více než 40 všech děl chráněných eh, autorským právem jsou osiřelá díla. A máme také další informace, které poukazují na to, že to může být velmi významný počet eh, z celkového počtu těch děl, která jsou chráněna. Doufám, že jsem tím odpověděl na vaši otázku. please. Yes, thank you. Uh, I would like... A děkuji. Já bych také chtěl něco říci k tomu údaji 40%, což by údajně eh, měla být ta osteřelá díla podle britské knihovny, což ale zahrnuje všechno. To zahrnuje manuskripty, soukromé, soukromou korespondenci a spoustu dalších věcí. A já si myslím, že nemůžeme vycházet z toho, že 40% publikovaných knih by mohly být eh, osteřelá díla. Ale je to 45%, nebo 40% fondů knihoven, ale velmi často jsou to nepublikovaná díla nebo manuskripty, které byly darovány knihovně, jako například eh, dědictví eh, po osobách, které to napsali. Takže se to někde skladuje v archivu, pak se zapomene na to, kdo to vlastně daroval ale nemůžeme předpokládat, že by to bylo tak vysoké procento publikovaných děl. <clears throat> Osiřela díla, myslím, eh, že velmi často se týkají pouze minulosti. Myslím, že v současnosti už se nestává, že by <clears throat> se stalo, že bychom neznali autora. Myslím, že je možné vyloučit, že by nějaká nová osiřelá díla vznikala, ale samozřejmě u těch eh, starých archivů, u audiovizuálních, například filmových archivů nebo televizních archivů, kdy v minulosti neexistoval tak důkladný systém přisuzování autorství, by mohl být značné procento osiřelých děl nebo takzvaných osiřelých děl, kde samozřejmě neznáme všechny umělce nebo všechny autory audiovizuálního díla. Co se týče role internetu, Můžete se podívat na stránku 38 té americké zprávy, kde jsou uvedeny velmi užtečné příklady toho, jak je možné řešit tyto věci. <clears throat> Hovoří tam o osobě, která napsala eh, dějiny molekulárních ilustrací. Tento autor, pan Hayward, ne daroval autorské právo někomu jinému, zemřel v roce 79 a někdo chtěl využít toto jeho dílo, dějiny molekulárních ilustrací, byla <clears throat> lokalizována jeho eh, žena, protože ta zdědila jeho majetek, ta zemřela později, odkázala všechno neteřím a synovcům a po několika hodinách hledání na internetu bylo možné nalézt tyto pozůstale a během několika dní šlo získat souhlas s dalším použitím tohoto díla. Tak jednoduché to je. Thank you very much. Elström. Děkuji. Thank you. Well, um... Děkuji. Já bych chtěl eh, poděkovat všem řečníkům za eh, to, co nám se předvedli. Je to velice užitečné a myslím, že je to velice cenný projekt. Většina eh, našeho kulturního dědictví z 19. století de facto je blokována. A to je špatné, s tím musíme něco dělat. Zdá se mi, že to řešení je na dosah ruky. Možná. Především bychom měli nasouvat tomu, co říkají knihovny, poněvadž to jsou staleté instituce a její úkolem vždycky bylo udržovat, pečovat o naše společné kulturní dědictví. To znamená, že to je velmi závažný argument. Pan Lid také řekl, že by eh, dával přednost zákonné výjimce, tak eh, mně se to zdá jako eh, docela čisté, možná nejčistější z možných řešení. Dále paní Nickman řekla, že je třeba mít jasné definice toho, co to je osiřelé dílo a e, také, co to je ten svědomité hledání. Já myslím, že eh, my můžeme využít systémy podobné tomu, co už máme, Eh, třeba, když se podíváme na díla, která jsou starší než pět nebo deset let, tak eh, eh, tato díla musí být registrována držiteli práv, pokud chtějí za to získávat odměnu. A my teď hovoříme o Eh, umělcích, eh, ale díváme se na ně jako na podnikatele, poněvadž eh, de facto oni se tím živí, že my nemáme příliš mnoho požadavků na jiné podnikatele. A já si myslím, že požadovat, aby se registrovali, pokud chtějí dostat zaplaceno, tak to není zas tak hrozný požadavek. To je, myslím, přiměřené. A myslím, že bychom tady mohli mít ten, to mezní hodnotu 10 let a mohli bychom mít eh, systém eh, jako v celé Evropě něco jako ARO, no a pak eh, by to byl systém, který by tady byl pro všechny. Podle mě by to mohlo vyřešit všechny problémy. Je tím zaručena právní jistota, prohledávat systém ARO, to by mohl být de facto ten eh, svědomitý výzkum a tak by se to týkalo prostě děl, které jsou třeba stará těch 10 let. No a jestliže někdo si vzpomene později, prostě přihlásí se k osvědčenému dílu, eh, tak dobře nechce tedy eh, registruje, ale v podstatě asi nebude možné, aby se sbíral peníze za celou tu dobu, kdy to dílo bylo osiřelé já si myslím, že to by skutečně mohlo být eh, řešením, které by eh, vyřešilo celý problém. A v podstatě by nám to otevřelo eh, naše společné kulturní dědictví z minulého století. Děkuji. Thank you, Mr. Chairman. I would like... Děkuji, pane předsedo. Já eh, také vidím tak trošku světlo na konci tunelu. Eh, tunelu, eh, pokud se týče Arrow, i když nejsem tak optimistická, jak můj předřečník. Arrow eh, je přístupný registr informací o osiřelých dílech. Je to EU projekt, eh, kde dohromady se účastní 15 partnerů z 10 zemí a je tady 10 podporujících partnerů, čili je to skutečně evropské řešení. Zde budou registrována díla osiřelá a příslušná informace a příslušné, eh, příslušné vyhledávání, takže nebude nutno vyhledávat vždy znova od nuly. Je to ovšem postaveno na dobrovolné registraci, je to v podstatě jenom o usnadnění přístupu a vydávání licencí. A ty licence, to podle mého názoru jsou Eh, je nástrojem. Můžeme hovořit také o nulové licenci, což je také licence založená na eh, autorských právech. Čili v určitých případech lze eh, zajišťovat tyto licence někdy i nulové nebo velice omezené. A tam, kde je, se za tuto licenci platí nula, tak i toto je e, součást toho, co třeba v Maďarsku dělá HPO a e, příslušná organizace, organizace také v Kanadě. E, já, nemůžeme to dávat na princip nároku na odměnu, to by asi nemuselo fungovat. Vydávání licenci, to by mohla být možnost, ale zdá se mně to komplikovanější. Ale já si skutečně myslím, že eh, de facto my máme autorské svazy, které ale prokazatelně třeba nemají právo na určitá díla, čili my vlastně o těch osiřelých dílech eh, vlastně víme to, že skutečně nikdo na ně nemá ta práva, ani ty autorské svazy. Čili já nevím, proč bychom měli autorským svazům dávat peníze za tyto věci, které jim nepatří. Please, Lichtenberger. Pani Lichtenberger. Eh, děkuji. Eh, já eh, se chci právě chytit tady toho. Jestliže pravda, že určitá díla neskončila v profesionálních držitelů práv, tak podle mě není důvod, aby oni e, prováděli zprávu těchto děl. To skutečně nerozumím. Jestliže tyto autorské svazy tvrdí, e, že stejně e, jsou všechny pod státní kontrolou, tak já mám jisté pochybnosti. Dokonce mám někdy dojem, že státní orgány jsou spíše pod kontrolou těchto autorských svazů, tedy v uvozovkách, to je myšleno samozřejmě, eh, respektive eh, velice silně vyhovují jejich zájem, zájmům, eh, poněvadž prostě nemají dostatečný přehled o té problematice. A já myslím, že toto je třeba brát v úvahu. Jenom proto, že se řekne, že autorské svazy jsou jednoduše a prostě stejně, pod kontrolou státu, tak to nevím, proč by tedy měli mít právo administrovat cosi, co prostě jenom eh, jaksi oficiálně by mělo patřit do jejich dosahu. Já si myslím, že eh, toto eh, je poněkud sporné. A zvláště když se pak dívám na to, jak se tyto svazy chovají vůči některým autorům, stávám, stavím se k tomu o to kritičtěji. Proto nevím, proč by to tak skutečně mělo být. Ono by se dalo říci, že třeba někteří autoři eh, se eh, vědomě rozhodli, že si nezvolí žádný autorský svaz, nebo byli třeba odmítnutí tím autorským svazem a potom tedy společnost, eh, tedy autorský svaz, který je už odmítl, tak by přesto se měl stát by default správcem jejich autorských práv. Čili já jsem eh, se setkala s autory literatury, kteří říkají, eh, nezobte se, ale pokud vím, že autor eh, nikdy prostě nenašel příslušného vydavatele a pak tedy jakási společnost se Eh, stává, se tedy hlásí k jeho právům, a protože prostě on už není a nejsou a známí ani jeho dědicové, tak to je divné. A možná ještě jednu otázku, když dovolíte. Zajímá mě, zda existuje rozdíl počtu eh, v osiřelých dělech mezi státy, které byly zvláště silně postiženy válkou ve srovnání s díly eh, ve státech, které tolik postiženy nebyly, protože nevím, jak eh, prostě mě to zajímá. Thank you. Uh, just to say that collecting society... Uh, já jsem chtěl říct, že, chtěl říct, že autorské svazy Eh, jsou tedy autorizovány státními orgány a eh, aby tedy byli, měli tedy svoji licenci, tak musí reprezentovat eh, dostatečný počet autorů. Myšlenka autorských svazů je, nebo ten smysl jejich je, aby poskytovali právní, právně v pořádku přístup k dílům, kde nemáte držitele práv nebo autora známého. Čili nebylo by, bylo by snad lepší, aby uživatel neměl vůbec přístup k dílu, pokud nenajdete eh, žádného správce práv nebo slízka autora. Bylo by dobré, kdyby se tato díla používala bez autorizace, bez povolení. Já tady v tom nevidím žádnou logiku, protože eh, jsou eh, díla, která jsou Eh, chráněna copyrightem a pak jsou ta, která jsou taky chráněna, ale ten copyright se nemusí dodržovat. Eh, pardon, my musíme trošku, tady máme jednací řád, takže, takže opravdu my jako právní výbor nemůžeme ho porušovat. E, ještě tady máme tři přihlášky do debaty a já myslím, že potom můžeme tuto první část uzavřít vzhledem času. Děkuji, pane předsedo. Eh, proč eh, autorské svazy mají být těmi správci? Eh, tak například, kdo, jestliže jsou tedy osířelé děti, tak kdo za ně může hovořit? No, příbuzní. A skutečně je to tak. A pokud se týče právní jistoty zde. Já si myslím, že kulturní instituce eh, mnohokrát zdůrazňovaly, jak je důležité, aby měli právní jistotu. A eh, autorské svazy, ty jsou pod řádným dohledem státního orgánu a to znamená, že toto je vhodný způsob, jak zajistit práva. Paní Nigeman? K tomu, co jste řekla, eh, autorské svazy, eh, ty nejsou nějak zvlášť staré instituce, to znamená, záleží na tom, o čem hovoříme, jestli hovoříme o eh, dílu starém 10 let, nebo řekněme dílu starém 70-80 let. V Německu my bychom rádi digitálně znovu publikovali díla, která dělá z nacistické éry například. A čili ta díla nemohou být registrována u autorských svazů. To znamená, to, co jste řekl, tak to není, eh, prostě eh, ta díla nemohla být registrována, poněvadž nebylo u koho je eh, registrovat. Čili to musíme vyjasnit, jak to bude s díly z této doby. A dále jsou země, které byly válkami postižené více než jiné. Ne, tím se vlastně vracíme k otázce, jestli vůbec existují osiřelá díla. Teoreticky neexistují, to řekl pan Lüder. V praxi ovšem eh, tato díla existují, ovšem závisí na tom, jak eh, vypadá definice. Eh, pokud bychom prošli všechna města, všechny archivy a tak dále a hledali, co kdo sdělil, tak nakonec Eh, najdete držitele práv. Otázka ovšem je, eh, kolik prostředků veřejná instituce může tomuto vyhledávání věnovat. To jsou peníze daňových poplatníků, čili eh, musí to být jaksi v rovnováze s užitkem. A v podstatě musí být jakási hranice, za kterou už nepůjdeme. Děkuji. Děkuji vám. tím eh, a ještě pan líder. Yes, uh, thank you very, very briefly. Děkuji, velmi stručně. Sotva propěhne debata o autorských právech, eh, která nesklouzne k debatě o autorských svazech. Ať začneme kdekoliv, vždycky vystane otázka reprezentativnost eh, autorských svazů. A já bych chtěl připomenout, že my v komisi jsme eh, byli vyzváni k dohodě o Google Books a byli jsme velice kritizováni. Evropští vydavatelé eh, patřili k těm, kteří v Americe si velice stěžovali tedy na to, že eh, eh, prostě jak to vypadá. Čili my skutečně musíme být eh, opatrní, ale pokud se týče tedy toho vypořádání s Googlem, tak to bylo o tom, Eh, že se prostě to dohodlo s těmi, kteří eh, neměli vůbec žádný vztah k těm eh, skutečným autorům ztraceným. Čili ty rozšířené kolektivní licence jsou dobrým nástrojem, ale nesmí být zneužívány, zneužívány těmi, kteří vyjednávají a ke škodě těch, kteří těch děl. A druhá záležitost je teritoriální omezení licencí, eh, které vydávají národní orgány. Já bych chtěl při vší úctě řek, říci, že nemůžeme vytvořit evropskou digitální knihovnu, aniž bychom měli teritoriální licence. A i když eh, obdivují maďarský systém, pravda je, jak řekl pan Fičor, že jestliže licence vydaná v Maďarsku se eh, omezuje na Maďarsko. Pak pokud by Maďarská národní knihovna chtěla něco zveřejnit na Evropě a něco, že evropský portál, no tak na to nemá právo, respektive maďarská licence na to nestačí. A Kromě tedy zajištění reprezentativnosti je také ještě teritoriální rozsah eh, licence. Poněvadž my eh, žádáme, aby se svědomitý průzkum eh, provedl v zemi prvního zveřejnění, tak my jsme proto, aby jakmile dojde k ověření tohoto výzkumu a vydání licence, ať už ji vydá jakkoliv, tak si myslíme, že nejlepší je, aby v Evropě fungovalo vzájemné uznávání tohoto svědomitého vyhledávání s tím důsledkem, že pokud HPO v Maďarsku bude spokojen, že řádně proběhl tento průzkum a nebyl nalezen autor, pak by bylo dobré, aby toto dílo mohlo být zveřejňováno na Evropě ani ve všech zemích, a všechny ostatní eh, veřejné instituce, které také vydávají licence, měly povinnost eh, uznat maďarskou licenci. Čili to jsou dva aspekty. Za prvé, ať licenci vydá kdokoliv, musí mít reprezentativní mandát a za druhé, pokud tato licence je vydaná, musí nutně pokrývat celou Evropu. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji vám. Nyní myslím, že můžeme uzavřít první část naší, naší debaty. Můžeme přejít k druhé části. A nejprve si vyslechneme prezentaci o práci Evropské komisy v oblasti zlepšování přístupu k dílům pro zrakově postižené osoby a jako první bude hovořit Tilman Lídr z Evropské komise, takže prosím, máte slovo. Tady budu velmi stručný, nechci zacházet do velkých podrobností, ale je to velmi důležitá věc, je to přístup eh, pro osoby se zrakovým postižením nebo dalším osobám, které mají problém eh, s přístupem nebo s účastí v naší eh, takzvané znalostní ekonomice. Existuje celá řada organizací, které zastupují eh, tyto zrakově postižené osoby. Tyto osoby jsou postiženy tím, že nemají k dispozici mnoho publikovaných děl, mají přístup pravděpodobně asi k 5% těchto publikovaných děl v tom formátu, který je pro ně vhodný, což je nepřijatelně nízká míra účasti těchto osob v naší znalostní ekonomice. My jsme tuto otázku analyzovali v naší zelené knize o znalostní ekonomice v rámci naší veřejné konzultace jsme získali celou řadu komentářů. To byla konzultace, která proběhla v roce 2008 a shrnutí eh, této konzultace je dnes možné nalézt ve sdělení Evropské komise, tedy Bílé knize, a v té Bílé knize oznamujeme, že povedeme dialog se zainteresovanými stranami, která, které zahrnují vydavatelský průmysl, a dále asociace, které zastupují práva osob se zrakovým postižením. A budeme s nimi hovořit o tom, jak můžeme zvýšit jejich zapojení do té naší informační společnosti. Již vzniklo několik iniciativ, například ta takzvaná DAISY iniciativa, což je iniciativa vydavatelů a určitě jejich zástupci o tom pohovoří, které všechny směřují k tomu, aby se zvýšil počet knih, které existují v dostupných formátech. Někde stačí to vydat eh, s, eh, ve formátu se zvětšenými, se zvětšeným tiskem, se zvětšenými písmeny. Existuje celá řada mm, už i elektronických nástrojů pro čtení, jako je Kindle a tak dále, a Tyto eh, nástroje by mohly hm, umožnit eh, lidem, kteří jsou slabozrací, si přečíst některé knihy. Někdy je to opravdu velmi jednoduché, někdy je například možné vytisknout knihy na zvýrazněném pozadí, aby to pro ně bylo snažší. A někdy se to týká audionahrávek eh, některých knih nebo knih, které jsou vydané v brajlovém písmu. Každopádně je možné konstatovat, že použití těchto jiných formátů je pořád ještě velmi nízké. My tedy budeme vést dialog s oběma stranami a uvidíme, jestli na dobrovolném základě je možné poskytnout větší množství děl těmto osobám. Tento dialog bude zájem příští rok, tedy už během nové komise, bude to trvat nějakou dobu, potom vyhodnotíme výsledky tohoto dialogu, uvidíme, jestli bude potřeba přijímat nějaká regulační opatření tak, abychom zlepšili přístup těchto osob k dílům. Vyvineme také evropské iniciativy, abychom zvýšili počet takto přístupných děl. VIPO, což je organizace, no, má, která zastupuje zájmy těchto osob, a pan Keplinger Eh, o tom určitě pohovoří. Je to Světová organizace pro duševní vlastnictví. Je to otázka, která samozřejmě není jenom evropská, ale je celosvětová. A další věc, kterou bych chtěl zdůraznit na konec, je to, že velmi často existují různá národní nebo regionální řešení, ale víme, že je možné zpřístupnit knihy v speciálním formátu na určitém území. Mnoho knih, například pro v anglickém jazyce existuje pro, existují pro osoby ve Spojených státech, ale není možné je zpřístupnit i jinde. Takže to, co vzniká ve Spojených státech, prakticky není možné zpřístupnit i ve Spojeném království a my si myslíme, že by to, co je k dispozici ve Spojených státech, mělo být k dispozici i ve Spojeném království. Teď tak si myslíme, že bychom měli zvážit princip zájemného uznávání. Tedy pokud je právně možné na základě licence zpřístupnit určité dílo ve Švédsku, tak potom by podobné no, to dílo mělo být k dispozici i v ostatních státech Evropské unie, tak aby lidé, kteří mají zrakové postižení, eh, k tomu mohli mít přístup. To bude předmětem našeho dialogu a pokud eh, ty výsledky budou úspěšné, tak samozřejmě budeme velmi rádi. Pokud ne, tak budeme muset eh, zvážit, jaké kroky přijmeme my. Děkuji vám. Já vám děkuji, pane Lidere. Chtěl bych mezi námi přivítat pana Michaela Keplingera, který je um, zástupcem generálního ředitele Světové organizace pro duševní vlastnictví, který bude hovořit o mezinárodní dimenzi eh, zlepšování přístupu eh, zrakově postižených osob k kulturním dílům. Děkuji vám, pane předsedo. Jménem VIPO a jménem jejího generálního ředitele eh, velmi vítám tuto příležitost vás informovat o naší práce, o naší práci. Chtěl bych eh, eh, poděkovat tomuto výboru a švédskému předsednictví za zorganizování tohoto workshopu. VIPO má od svých členských států mandát, aby zahájilo jednání, které povede ke zlepšení přístupu zrakově postižených osob k chráněným dílům. Naše práce tedy zahrnuje analýzu různých omezení a výjimek a zřízení také platformy, která by vedla k zlepšením. Samozřejmě, že musíme dbát na rovnováhu práv majitelů, autorských práv a zájmu zrakově postižených osob. Na světě je asi 160 milionů zrakově postižených osob a asi vás nepřekvapí, že asi 90% těchto osob pobývá v rozvojových zemích, mají nízký příjem a statistiky, které máme k dispozici, je, že méně než 5% knih nebo časopisů je k dispozici ve formátech, které by byly vhodné pro tyto osoby a v těch rozvojových zemích to číslo bude pravděpodobně ještě nižší. Mechanismus autorských práv není příčinou této situace, ale mohli bychom ho využít pro eh, nápravu. Musíme brát v úvahu postavení těchto osob a zpřístupnit jim větší množství chráněného materiálu, ať už analogového nebo digitálního, tak abychom zlepšili Eh, jejich postavení, jejich gramotnost, jejich nezávislost a produktivitu. Proces, který byl zahájený naší organizací, zahrnuje dva prvky, které se vzájemně doplňují. Jednak je to platforma zainteresovaných stran, která řeší různé technické složitosti, ale dále je to také nedávný návrh, aby vznikla mezinárodní smlouva, která vytvoří nový právní režim. A cílem té první iniciativy je doplnit to, co by mohlo vzejít z té druhé. Takže eh, platforma zainteresovaných osob, která vznikla v roce 2009, se snaží o dosažení eh, pokroku v dohledné době. Zaměření eh, je dvojí. A o tom hovořil také pan Lider. Jsou to technická řešení a také vytvoření reprezentativních skupin setkání, které proběhlo v listopadu v Alexandrii v Egyptě, hovořilo o tom, jak zajistit efektivní účast eh, reprezentativních eh, organizací a doufáme, že eh, se nám podaří dospět ke konci této práce na začátku příštího roku. Měli bychom vytvořit systém, kterému budou všichni důvěřovat a který povede k většímu počtu publikovaného materiálu, který bude k dispozici zrakově postiženým osobám a to přes hranice, jak tady říkal pan lídr. Co se týče těch technologických řešení, naše platforma navrhuje vytvořit rámec pro využívání nových technologií tak, abychom mohli být <clears throat> vstříc potřebám zrakově postižených osob. Jde o to, aby vydávání eh, eh, materiálu zohledňovalo potřeby všech. Třetí setkání naší platformy se zúčastnila řada členských států. Snažili jsme se analyzovat potřeby jednotlivých skupin osob a máme předběžný. A zpráva z tohoto zasedání bude diskutována na 19. zasedání této platformy v prosinci 2009 v Ženevě. Květnu 2009 vznikl návrh mezinárodní smlouvy, která by upravovala přístup zrakově postižených osob. A tuto, tento návrh předložili delegace Brazílie, Ekvádoru a Paraguaje. A návrh této smlouvy by měl sloužit jako základ pro zahájení diskusí o zřízení multilaterálního právního rámce, který by upravoval otázku omezení a výjimek pro zrakově postižené osoby. Podle prohlášení delegací byla na tato smlouva navržena z několika důvodů. Jde o to, že mezinárodní společenství má se shodlo na tom, že je potřeba víc říct potřebám zrakově postižených osob, aby se mohli více zapojit do kulturního života své komunity a aby mohli se podílet na vědeckém pokroku, tak jak to definuje Všeobecná deklarace lidských práv z roku 1948 a další úmluvy, které upravují práva osob s postiženími. Víme, že již existuje celá řada národních zákonů ve více než 60 státech, které upravují eh, přístup eh, zrakově postižených osob k těmto dílům. V některých zemích mají více zkušeností s výjimkami z autorských eh, zákonů pro tyto osoby. To bychom měli využít a také víme, že po dlouhých letech jednání jež eh, je mezinárodní systém autorských práv dostatečně vyzrálý na to, aby mohl řešit také potřeby zrakově postižených osob. Různé názory na návrh smlouvy eh, již byly vyjádřeny, některé státy podpořily tento návrh eh, na zřízení závazné smlouvy, jiné delegace zase požádali o více času pro další analýzu. A některé z nich mají pocit, že doba ještě nenazrála pro přijetí závazného nástroje. <clears throat> Jak už jsem říkal, o tomto návrhu budeme diskutovat na dalším zasedání stáleho výboru v prosinci. Generální ředitel naší organizace, pan Francis Gurry, eh, podporuje celý proces a myslí si, že tato práce by měla být koordinována i na regionální úrovni. A za tímto účelem jsme vytvořili internetovou stránku, která by měla sloužit výměně informací a k ta stránka je www.visionip.org. Uvědomujeme si, že bude potřeba dále podporovat úsilí některých členských států v zájmu všech zainteresovaných stran. Naše organizace se bude snažit koordinovat celý tento proces a doufáme, že v dohledné době povede ke konkrétním setku. Děkuji vám za pozornost a za to, že jste mi dali možnost vystoupit na tomto vašem fóru. Thank you. Thank you. Mr. Friend. Děkuji, pane, pan Friend, pane Frinde. Nyní Francisco Martinez. Ne. Christopher Friend. Nyní dostane slovo. Děkuji, pane předsedo. Světová unie nevidomých a naši kolegové z Evropské unie nevidomých by rádi poděkovali švédskému předsednictví a právnímu výboru za pozvání k tomu na tento workshop a zlepšení přístupu k dílům pro lidi se zrakovým postižením. Přístup k informacím je hlavní strategická priorita a já jsem přesvědčen, že dnes eh, učiníme významný příspěvek k dosahování našeho posledního nebo konečného cíle. Pane předsedo, já jsem frustrovaný, protože já spolu eh, s panem eh, Keplingerem, který eh, říká, že je tady 160 milionů lidí se zrakovým postiženým, tak Světová zdravotnická organizace k tomu přidala ještě 135 milionů lidí s refrakční vadou. A já tady mám 314 milionů bratrů a sester po celém světě a eh, já bych rád, abyste si představili, eh, že člověk jde v mém městě po hlavní eh, ulici a chce si tedy koupit prostě knihu, kterou všichni četli a všichni o ní mluví. Jak již bylo řečeno, většina knih, které my potřebujeme a které bychom potřebovali v přístupném formátu, to znamená Braillovo písmo nebo jako audiokniha, většina z nich prostě není k dispozici. Je jich na nevíš 5% ve vyspělých zemích, ale v rozvojových zemích je takto Eh, upravených knih eh, sotva 1%. Proč tedy držitelé práv ignoruje těchto 314 milionů lidí po celém světě? Lidí, kteří potřebují dostupný formát. Já jsem přesvědčen, že eh, je to jakási taková tradice, stereotyp, zvyk. My jsme uzavřeni do geta jako, jako obtížní zákazníci, kterým se těžko vyhoví. Myslím si, že je to tím, že eh, historicky byly tyto dostupné formáty vždycky teprve vyrobeny dodatečně a nebyly součástí původního procesu zveřejnění. Eh, kdyby dnes eh, vydavatelé si měli klapky z očí a podívali by se na marketing, zjistili by, že audioknihy a knihy psané velkým písmem, že je to žádáno nejenom lidmi zrakově postiženými, ale je také spousta seniorů. A jejich počet narůstá s tím, jak se prodlužuje doba dožití. A to všechno jsou lidé, kteří dávají přednost audioknihám a knihám velkým písmem, aby mohli pokračovat, aby mohli také mít radost z knih. aby se, my tomu říkáme tady, eh, knižní hladomor a aby se to změnilo, naše unie by byla ráda, kdyby vydavatele více, daleko více než dnes eh, publikovala knihy v nám dostupném formátu. Visually impaired and other print disabled readers eh, lidé, kteří mají zrakové postižení, nechtějí milodary. My prostě chceme mít možnost eh, přijít do knihkupectví a jednoduše a prostě přispět eh, držitelům práv na živobytí. K tomu je ovšem třeba přijmout eh, řadu opatření, jak už tady bylo řečeno. My jsme součástí těch, kteří eh, podporují práva držitelů práv na eh, publikaci v různých formátech. A my podporujeme eh, také technologický projekt, který to umožňuje. Je to šance pro rozvoj publikačního softwaru který bude mít už zabudované funkce tak, aby automaticky eh, produkovali také tyto další formáty. Nicméně, jelikož nadále je nedostatek komerčně dostupných eh, formátů, jsme přesvědčeni, že organizace zrakově postižených by měly mít právo eh, sami vydávat tyto publikace v dostupném formátu, pokud komerčně tento formát není k dispozici. Ukazuje se, že 95 eh, všech formátů, které jsou nám přístupny dneska, nepocházejí z produkce vydavatelů, ale od organizací zrakově postižených na jejich vlastní náklady a s výjimkou z copyrightu. Můj přítel a kolega Francisco, který bude hovořit eh, za chvíli, eh, je eh, členem španělské národní organizace nevídomých osob v Madradu. Madridu mají 100 tisíc titulů v dostupném formátu. Eh, Tiflo Libros, eh, partnerská organizace z, organizace, organizace z Argentíny, má dispozici dalších 60 tisíc titulů. To jsou organizace, které skutečně by velice ráde se podělily o své sbírky se všemi eh, dalšími čtenáři Eh, v dalších 16 zemí Latinské Ameriky. Bohužel současná autorská legislativa, která se opírá o národní zákonodárství, to znemožňuje. Současný režim autorského práva například předpokládá, a tady mám příklad eh, Nikaraguy, Paraguaje a Panamy, tady se předpokládá, že všichni by museli produkovat vlastní eh, edice, každý titul by stál 5000 eur, eh, místo toho, aby mohli eh, využívat kolekci, které existují v sousední zemi a mohli by je využívat lidé zrakově pojištění a stálo by to pár eur. Zrakově postižení, promiňte. Podobně francouzští, eh, lucemburští, švýcarští, kanadští eh, zrakově postižení lidé by také měli mít možnost sdílet eh, tyto sbírky děl mezi sebou. A, a určitě by z toho měli užitek také lidé ve frankofonní Africe. E, nedávno došlo k tomu, že britská eh, kniha eh, pro děti, která je bestsellerem, eh, musela být vydána v pěti separátních edicích v Braillové písmo a v devíti, pardon, osmi edicích jako zvuková kniha, poněvadž opět autorská práva znemožňují cirkulace jedné edice mezi anglicky hovořícími zeměmi. Kdyby organizace, které produkují eh, formáty dostupné zrakově postiženým lidem, kdyby mohli dát eh, dohromady, sdílet své zdroje, pak tyto eh, duplikace k nim by nemuselo docházet a peníze, které by se tím ušetřily, by mohly být použity na vydání nových titulů, tam, kde původní držitelé práv odmítli se o vydání postarat. Často eh, je mi tvrzeno, že legislativně se to vyřešit nedá, nebo že to je předčasné a že toto hladovění po knižních titulech, eh, že to musíme počkat, až to vyřeší tržní síly. Eh, naše unie tomu ovšem s tím nesouhlasí. My eh, jsme přesvědčeni, že zdravý rozum a sociální úvahy eh, zdůvodňují docela dobře to, že je nutný mezinárodní právní názor, aby mohlo dojít ke sdílení disponibilních titulů. De facto už před 25 lety spatřil z světlo světa návrh paní Vandy Noel eh, v organizaci VIPO a UNESCO. Eh, tato tento návrh smlouvy, který byl předložen v Brazílii, Ekvádoru a Paraguaji, byl široce podpořen. Nicméně, Unie, Světová unie nevědomých má obavy, že Evropská unie tuto dohodu ne zcela podporuje. A my bychom rádi, kdyby tento výbor přeskoumal Eh, rovnováhu mezi rovností práv, eh, rovností práv držitelů práv a práv eh, osob zrakově postižených. Je to velmi složitá problematika a proto my zde předkládáme koncept dvou stopého přístupu. Eh, který eh, v sobě spojuje jak eh, působení tržních sil, tak mezinárodního právního nástroje, které by se doplňovaly. Já zde mám ještě podrobnější popis celé problematiky. Ale já bych chtěl závěrem říci, že my si přejeme jako Unie nevědomých eh, skutečně živý vydavatelský průmysl. My podporujeme legitimitu práv autorů a vydavatelů a my eh, chápeme jejich komerční zájmy. Ovšem, my bychom si přáli, aby držitelé těchto práv a vlády respektovali také naše práva, Eh, zakotvená v konvenci OSN o právech eh, znevýhodněných osob. Všichni zde můžeme sehrát významnou roli při eh, usnadňování přístupu zrakově postižených lidí k těmto dílům. Já jsem dnes odpoledne požádal vás zde v Evropském parlamentu, abyste se ujali vedení v této problematice. Spolu skutečně můžeme a musíme eh, dosáhnout toho, že z těch 5% dostupných děl bude procent 10, 15, 50, možná i 100. Technický, technické znalosti k tomu máme a teď k tomu potřebujeme dodat politickou vůli, eh, politickou rozhodnost, tak, aby právo na čtení nebylo prázdným sloganem, ale stalo se aspirací a realitou pro 314 milionů zrakově postižených lidí po celém světě. Děkuji. Thank you, Mr. Friend. Já vám děkuji, pane Frende. A nyní bych chtěl přijat slovo Franciskovi Martinezovi Kalvovi, technickému poradci ze Španělské národní organizace pro zrakově postižené a je také členem výkonné rady konsorcia DAISY. Buenas tardes y muchas gracias. Hezké odpoledne a děkuji. Chtěl jsem poděkovat právnímu výboru a také předsednictví Rady Evropské unie za to, že na mě pomysleli, že na vás mohu dnes promluvit. Já mám to štěstí, to prokletí, že promlouvám po svém příteli Christopheru Friendovi. Bohu dík, nemusím opakovat věci, které on již řekl, ale to prokletí je, že už vlastně toho můžu říct jenom málo. Já bych teď chtěl na stejné téma pohlédnout poněkud jinak. Za prvé, bych vám chtěl přednést seznam určitých tvrzení, která občas zazní v debatách, které již trvají několik let buď zazněly, nebo byly napsány, nebo jsme je tak pochopili. A já to chápu tak, že mohou stížit zájem všech dospět k opravdovému řešení. Nebudu zde vysvětlovat každé z těchto tvrzení, pouze je chci eh, zmínit, abyste na konci mého eh, vystoupení se mnou souhlasili, že nejsou skutečné. První tvrzení je, je to, pokud je to digitální, je to přístupné. Informace, která je placena z veřejných fondů, je pro všechny. Instituce, které vytváří přístupné materiály a vydavatelství, si konkurují. Osoby, které jsou eh, mají poruchy čtení, chtějí všechny knihy zdarma. Legislativa je všelek, který vyřeší každý problém. Licenční dohody jsou všelek, kteří vyřeší všechny problémy. Mezinárodní smlouvy pro výměnu přístupných materiálů mohou přitahovat pirátství. Instituce, které poskytují služby zrakově postiženým osobám, vždycky snily o tom, že veškerá informace, která se objevuje, která je zveřejňována, ať už to jsou knihy nebo elektronické materiály, aby všechny tyto materiály mohly číst všechny osoby, aby všechny osoby mohly získat stejnou informaci, stejné knihy pomocí stejných kanálů prodeje a distribuce, to znamená v knihovnách nebo v knihkupectvích, aby si je všichni mohli koupit. Ale tento sen se mění v noční můru, když si uvědomujeme, že pouze jedno procento knih, které se eh, zveřejňují, a pouze v některých zemích, protože ve Španělsku tento trh neexistuje. Pouze tedy 1% lze koupit na ulici. Zhruba 5% poté je vydáváno institucemi jako například RNIB ve Spojeném království nebo organizace ONCE ve Španělsku. Myslíme si, že jsme nalezli definitivní řešení. Je jednoduché o tom mluvit, ale těžké je toho dosáhnout. Všechno tedy, co se zveřejní, všechno, co se vydá, by mělo být v takovém formátu, který by mohli přečíst všichni. Mohla by to být jedna kniha, která bude přístupná všem, anebo tato kniha by se zveřejňovala v různých formátech. Jediná kniha by mohla být například v elektronické podobě, pokud by se udělalo určitým způsobem, nebo by to mohla být audiokniha. Ve druhém případě by to mohly být formáty, které by byly exkluzivnější, jako Brailleovo písmo nebo knihy s velkým písmem jak už jsem říkal, není lehké uskutečnit hned zítra toto řešení. Proto mají organizace také připraven plán B. A tento plán B je dosáhnout toho, i když by to bylo jenom 5%, e, toto je založeno na dvou pilířích. Jedno z nich je e, právní povolení Například ve Španělsku je to založeno na zákonu o duševním vlastnictví a za druhé by se mělo spolupracovat co nejvyšším způsobem s vydavatelstvími, aby nám za prvé mohli dát k dispozici materiál, který budou považovat za vhodný a za druhé nám pomoci, aby jejich knihy byly e, co nejvíce zpřístupněny. Samozřejmě, jako všechny plány, tento plán může být ještě vylepšen a proto potřebujeme několik plánů, protože neexistuje jeden plán, který by vyřešil všechno. Tato řešení, která bychom brali zvlášť, by možná zvýšily procento, na, o několik procent víc, ale nebylo by to definitivní řešení. Do definitivního řešení musí být zapojeni vydavatelé, e, veřejné subjekty, také subjekty, které e, se, kde se dílo ze zákona uchovává, specializované instituce. Vydavatelé, jakým způsobem mohou pomoci? Vzhledem k tomu, že dnes se nepovažuje, nebo oni nepovažují za schůdné e, uskutečňovat úpravy děl, jejich eh, z ekonomického hlediska, jejich práce by spočívala v eh, elektronických knihách, což je eh, lehčí způsob. Pokud bychom například brali v úvahu existující přístupné standardy, jako například knihy EPUB nebo systém DAISY, tento, tyto knihy by mohly být přístupné od začátku. Protože jedna věc je jasná, že osoby, jako můj přítel Chris, chtějí kupovat knihy. To, že chceme knihy zdarma, to je lež. Chtějí nakupovat knihy a chtějí přispět eh, vydavatelům, vydavatelskému trhu. My jsme si proto uvědomili, že abychom dosáhli takových knih, musí zde být společné přání nakladatelů, aby integrovali přístupnost do svých výrobních systémů. Nelze to udělat potom, protože to bude drahé a výsledek nebude dobrý. Musí to být integrováno do počáteční výroby. Pokud tomu tak bude, svůj trh otevřou 40 milionům možných klientů pouze v průmyslovém světě. Mohou dosáhnout až 314 milionů zákazníků, jak už říkal Chris, po celém světě. Později jak už také říkal Chris, by se mohly přidat ještě starší osoby, seniori, kteří nejsou přímo zrakově postižení nebo nevidomí, ale přestali číst, protože je to pro ně velmi namáhavé, zdá se jim to velmi těžké. Jak už jsem říkal, ne všechno, co je digitální, je přístupné. Nechci se dlouho eh, zdržovat u tohoto bodu, ale myslím si, že je důležité, abychom hovořili o eh, Kindle, o novém Kindlu, který od 19. Eh, října se začal prodávat v Evropě. Eh, do současné doby to byl problém v uvozovkách Spojených států, eh, nyní už je to problém v uvozovkách celého světa. Tento výrobek nám ukázal, co se stane, pokud ponecháme trh a obchodní zájmy, aby oni řídili naše práva, tedy práva zrakově postižených osob. Kindle 2 zahrnoval možnost přečíst knihu s syntézou hlasu. A zrakově postižené osoby byly velmi spokojeni s tímto pokrokem, protože si mysleli, že konečně přišla ta chvíle, kdy si mohli koupit elektronickou knihu jako jakákoliv jiná osoba, zaplatit své autory, zaplatit své vydavatele, přečíst si ve stejný den jako ostatní. Až do té doby, kdy mm, společnost spisovatelů v USA byly proti tomu, protože řekli, že takovým způsobem je vytvářena nová kniha, audiokniha. Z mého pohledu to neexistuje. Stejně tak, jako se nevytváří nová kniha, jako když maminka čte knížku svému dítěti. Žádná kniha se tím nevytváří. Láska mizí ve vzduchu a hlas také. To dokazuje, že toto rozhodnutí spisovatelů nebo Združení spisovatelů ukazuje, že v budoucnosti, v budoucnosti chtějí zamezit takovým audioknihám, nebo si myslí, že takové vydání audioknih jim přinese větší zisky, což mi přijde oprávněné, ale už mi nepřijde oprávněné, aby si rezervovali tu možnost, že jednou by chtěli tedy vydat audioknihu za 15 let třeba a zatím do té doby uzavřeli přístup ke knihám pro lidi, kteří si je chtějí přečíst takovým způsobem. Jakou úlohu zde mají zákonodárci? Současná omezení a výjimky, které nám ve Španělsku pomáhají do, velice dobře dělat naši práci, by měly být povinné a ne dobrovolné, jako v současné době, jak nám to stanovuje současná směrnice protože, jak už jsme slyšeli, tyto problémy s výměnou knih eh, se objevují v samotném evropském společenství. Také jsme slyšeli, co nám navrhla VIPO. Existuje zde úmluva, která se týká organizací, které již uskutečňují danou práci a které chtějí sdílet své knihy kontrolovaným způsobem, tak jak to činí nyní, sdílet tedy s organizacemi, které oni znají z jiných zemích. To, znamenalo, to znamená, že by se nešířila kniha zdarma eh, a nebyla by přístupná všem. Jakou úlohu mají veřejné subjekty? To je velmi jednoduché. Šíří všechno, co produkují v takovém formátu, který mohou číst všichni občani. Protože se jedná o veřejné peníze, všichni platíme daně, všichni platí daně, všichni mají právo na přístup k informaci. Dnes existují internetové stránky, veřejné stránky, které jsou sice přístupné až do té doby, kdy si člověk chce stáhnout soubor PDF, který nemůže přečíst. Potom už tak přístupná není. Proto všechny obsahy, všechny stránky, které se zveřejňují eh, z veřejných peněz eh, v oblasti vzdělávání a tak dále, by měly být přístupné pro všechny. To je možná trošku inovativní myšlenka, která se týká um, úschovy, to znamená povinného výtisku. Ve Španělsku se tento zákon nemění od roku 73. Tento zákon který chtějí knihovny, dokonce i Národní knihovna eh, chce změnit, chce ho modernizovat. Jedna zajímavá součást tohoto zákona je ta, že vydavatelé kromě příslušných tištěných výtisků by odevzdávali tedy do knihoven nebo těch míst této úschovy i elektronický nebo digitální formát knihy. Takovým způsobem by se díla lépe uchovávala a různé organizace, které požívají důvěry zprávy, by měli přístup k prakticky ucelenému archivu všeho, co se vydává. Pokud bychom tedy přinutili vydavatele, aby to byli oni, kdo nás kontaktují. A dále, jakou úlohu zde hrajeme my? Naší úlohou je dosáhnout, abychom měli lepší dohody s vydavatelstvími, s držiteli práv a také jim pomoci, aby vydávali přístupnější knihy, takové knihy, které si všichni budeme moci koupit. My také vyvíjíme technologie, jako například konzorcium DAISY, které si myslíme, že je nejlepší způsob vydat a zpřístupnit knihu nejenom pro zrakově postižené, ale pro všechny osoby. Všechny tyto způsoby nebo všechny subjekty mají stejný problém. To je strach z piráctví. Uh, piráctví nebo strach z něj lehce paralyzuje takovou smlouvu. A já, bych, já si nemyslím, že mezinárodní smlouva, takovou, jakou navrhla VIPO, by mohlo nějakým způsobem ovlivnit piráctví. Piráctví existovalo, existuje a piráctví nečeká na to, až knihy pro nevidomé se budou moci měnit na mezinárodní úrovni, aby eh, páchali více trestní činnost, trestné činnosti, než páchají v současné době. My si nemyslíme, že takovou činností bychom podporovali pirátství. Já si myslím, že organizace, které vytváří a distribuují přístupné knihy, eh, mají eh, více ohledu nebo jsou opatrnější na takové knihy než samotná vydavatelství nebo autoři, protože například tištěné vydání z vlastní povahy E, to znamená, vydavatelství vytiskne takovou knihu, odveze ji do obchodu a lidé ji koupí. A neví se, kdo takovou knihu koupí a co s ní potom dělá. Ale my budeme vědět, kdo si odnese knihu v Brailově písně, e, pís, písmu. A my víme, komu poskytujeme audioknihu. A jsme velmi opatrní s tím, komu takovou knihu poskytneme, poskytneme a k čemu bude zapotřebí. My e, to nechceme provádět na mezinárodní úrovni, protože nechceme posílat knihy do Latinské Ameriky, aniž bychom věděli, komu přesně je posíláme. My známe organizace, které jsou na naší úrovni a víme, jakým způsobem budou tyto knihy šířit nebo jak s nimi budou zacházet. Ale dnes, v dnešní době, už piráti nenosí pásku přes oko ani nemají dřevěnou nohu. Takže já si myslím, že svět postižených nemůže být pojímán tak jako svět, který podporuje pirátství. My v současné době máme k dispozici systém pro kontrolu knih, které se distribuují, jako například vodoznak. A to nám e, sdělí údaj, komu se soubor přesně poskytl. Pokud se tento soubor vyskytne někde jinde, než měl, víme přesně, na koho se máme obrátit. Také můžeme požadovat od organizací pro nevidomé osoby, aby oni byli policisty nebo zodpovědnými e, za to, aby pronásledovali pirátství. Proto jsou e, organizace nebo orgány. A já vám řeknu, že je mnohem těžší, aby se objevovaly někde e, výtisky v Brailově písmě, písmě nebo od organizace ONCE a podobně, než tištěné kopie. Já bych chtěl, aby jedna věc byla jasná. Nemůžeme přijmout pouze některé z těchto řešení a myslet si, že řešení je nalezeno. Musíme vsadit na všechna řešení, to znamená na práci organizací, na vydavatelství a tak dále. A takovým způsobem s postupem času dosáhneme toho, že se toto procento zvýší. Nevím, jestli až na 100%, to je náš sen, ale přinejmenším se o to můžeme pokusit. A na závěr bych chtěl parafrázovat velkého spisovatele Williama Gibsona, který řekl, že budoucnost už je zde. Problém je pouze ten, že je špatně distribuována. Já bych chtěl říci, že kniha už zde je, technologii už máme, problém je ten, že ji nenalezneme v knihkupectvích. A to je vše. Děkuji. Děkuji za váš příspěvek, pane Calvo. A nyní bych chtěl dát slovo paní N. Bergman Tahon, ředitelce Evropské federace vydavatelů. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat eh, zejména švédskému předsednictví a právnímu výboru Evropského parlamentu za pozvání. Nejprve dovolte říct několik slov o naší organizaci. My působíme ve 26 členských státech jsme asociací evropských vydavatelů. Víme, že vydavatelé jsou největším kulturním průmyslu v Evropě a náš každoroční obrat je v řádech miliard euro každý rok. My bychom chtěli, aby Chris a ostatní si mohli v knihkupectvích koupit knihy ve formátu, který jim vyhovuje. Takže budu říkat něco podobného, co už jsme tady slyšeli od prvního eh, řečníka. I nám se, ne, ani nám se nelíbí ten hlad po knihách, který existuje mezi zrakově postiženými. Ale týká se také osob, které potřebují jiný eh, formát písma ke čtení. A byli bychom rádi, kdyby všechno to bylo k dispozici v běžných dostupných obchodech a distribučních kanálech. Používání nových technologií a flexibilní produkční systémy by to všechno mohly umožnit ve větší míře. Přístup k knihám je potřeba zlepšit a musíme se o to pokusit také prostřednictvím specializovaných organizací, kterým eh, se někdy říká prostředníci, kterým zrakově postižení důvěřují. třeba publikovat knihy, které by byly přístupné lidem se zrakovým postižením. Tento, tento, to povinnost již platí ve většině členských států, takže je to již závazná věc. A místo toho, abychom přijímali legislativu na evropské úrovni, si myslíme, že bychom se měli postarat o dodržování této povinnosti ve členských státech, takže není potřeba přijímat evropskou legislativu. My jako vydavatelé si myslíme, že pokud by kniha byla přístupná i zrakově postiženým, tak ta změněná výjimka by nemusela být aplikována. Pokud ne, tak by vydavatel měl spolupracovat se specializovanými organizacemi, aby přístup k té dané knize umožnil. Dovolte mi tedy do několik slev o těchto prostřednících. Jsou to velmi často charitativní organizace, které pracují s lidmi se, zdravotním, eh, se zrakovým postižením ve všech členských státech, ale nejsou poskytovány stejné služby zrakově postižením. Dnešně jsme tady už informace od zástupců takových organizací, ale v jiných zemích je tento systém mnohem méně strukturován, pokud vůbec existuje. A velmi často také tyto organizace nemusí mít důvěru vydavatelů. Zástupci zainteresovaných stran se domluvili, že těto prostředníci musí mít důvěru obou stran. Díky tomu by se mělo podařit zvýšit počet publikovaných děl i ve formátech, které jsou vhodné pro osoby se zrakovým postižením. Jde o to, aby naše výsledky byly předvídatelné a bylo možné je vymáhat na evropské úrovni. Je potřeba si vyměňovat příklady, osvědčené praxe, aby tato důvěra mohla vzniknout. Těch organizací je celá řada, například ve Spojeném království, ale také v Nizozemí je Dedekam, A tam je spolupráce s majiteli autorských práv příkladná. Každý večer se posílají elektronické verze novin nebo periodik této organizace a ta potom na příští ráno připraví i přístupné formáty. A to je způsob spolupráce, který bychom rádi replikovali i jinde. Takže bychom chtěli motivovat k rozšíření podobné spolupráce i jinde v Evropě, tak aby autoři a vydavatelé se s důvěrou podělili o obsah svých materiálů. Několik slov o technologiích, už jste určitě slyšeli o <clears throat> audio nahrávkách knih. Samozřejmě některé knihy nejsou vhodné pro Audio nahrávky byly by nudné, nebo nejsou herci, kteří by je mohli načíst. Čím dál tím více také vydavatelé šíří své knihy ve formátu XML, který je flexibilní a který umožňuje výrobu dalších formátů je to formát IP. Všechno potom můžete nalézt v mé prezentaci. Je to také trochu technické, tak nebudu zacházet do podrobností, ale je to otevřený standard pro elektronické knihy, které, který vytvořilo fórum vydavatelů a ten umožňuje oddělení obsahu dokumentu od prezentace dokumentu, což znamená, že když to potom zpřístupňujete, tak můžete změnit způsob prezentaci té obsahu bez toho, aby sám obsah byl změněn a můžete si o tom přečíst informace na naší web stránce. Další věci, které nesouvisí s autorskými právy, je otázka DPH. My podporujeme švédskou iniciativu. Švédská vláda snížila DPH u knih, ale také u audio nahrávek knih. Na základě toho potom Evropská komise zahájila řízení při porušování povinností z evropského práva, ale to pak bylo pozastaveno, protože se Evropská komise rozhodla, že bude lépe, kdyby to tak fungovalo i v jiných zemích. Takže snížení DPH u audioknih a teď se dostávám k závěru. Chtěla bych zopakovat to, že dlouhodobým cílem vydavatelů je naplnit právo na čtení pro všechny. Chtěli bychom, aby běžnými kanály měli přístup k co největšímu počtu publikovaného materiálu. I já bych nyní rád poděkoval všem řečníkům za jejich příspěvky. A než dám slovo zpátky panu Magnuse Granerovi z švédského ministerstva spravedlnosti, eh, a bude e, řídit další debatu. Já nyní přejdu do italštiny. Book famine. Já jsem byl šokován jedním výrazem. Book, book fem, fem, to znamená hlad po knihách. A já osobně bych chtěl poděkovat všem účastníkům naší diskuse. My milujeme přírodu. Ale ne tehdy, když příroda představuje omezení našeho bytí, protože v tomto případě lidská bytost musí zvítězit, musí ovládnout eh, limity přírody. Kvalita a vývoj jakékoliv civilizace je poměřováno úrovní demokracie, úrovní příjmů, bohatstvím. Ale především se měří svým lidským bohatstvím a také respektu nebo úctě k našemu bližnímu. Technologie je často důležitým nástrojem, který umožňuje osvobození každé lidské bytosti, i když to není jediný nástroj a technologie činí zázraky. Protože umožňuje, aby nevědomí mohli při nejmenším vidět myšlenky, aby si je mohli poslechnout, aby si na ně mohli sáhnout. A to může změnit náš svět a toto vše říkám velice dojatý. Pro mě je to opravdové zapojení do občanské společnosti. Když byly zavedeny nové technologie po Braillu, všechno se zdálo být eh, revolucí. A dnes si uvědomujeme, že pouze jedno procento knih jsou v, v účinném formátu, tak, aby mohly být přístupné. Takové jsou dějiny. Nikdy nedorazíme do cíle. Vždy musíme začínat znovu a znovu. A slova, která jste vyslovili, i když jste zde zastávali různé názory a různé úlohy, ale všichni jste řekli, že před námi ještě stojí velký kus práce, možná příliš velký, protože dnes již nemůžeme souhlasit s tím, aby malá menšina musela trpět tímto literárním hladem. Nebo aby to musela pocítit a nemohli udělat nic, aby tomu museli zabránit. Omlouvám se, že to říkám v právním eh, výboru, ale i právo má duši a únava má také duši. Pan Chris zde použil silná slova, aby nás povzbudil. Řekl take the lead, to znamená staňte v čele. Staňte v čele tohoto projektu Možná jsme na to příliš malí, ale je to přinejmenším určitý projekt a myslím si, že se musíme ubírat touto cestou. A myslím si, že Evropa není pouze kolébkou demokracie nebo vývoje nebo rozvoje nebo právního státu, ale Evropa se musí stát příkladem lidské citlivosti, eh, co se týče politické, politických pravomocí. Takže vám velice děkuji za vaše slova. A nyní dám slovo panu Magnusi Granerovi, státní tajemníkov a je velice aktivní eh, na švédském ministerstvu spravedlnosti. Během předsednictví jsme se s ním několikrát setkali a má slovo. Děkuji. Eh, Tady eh, měla být místo mě eh, paní Pěsáter eh, z švédského parlamentu, která předsedá výboru pro průmysl a obchod. Já sám bych taky měl otázky, ale zdá se, že chtějí se vyjádřit ještě dva poslanci, takže jim dám slovo paní Littenberger. Ano, eh, tak já bych taky potřebovala větší písmo, poněvadž když mě bolí hlava, tak se mě špatně čte malé písmo na papíře. Eh, pro mě bylo velice zajímavé eh, vidět, jaké jsou tady možnosti a skutečně mě překvapuje, jak málo knih je k dispozici nevědomým. A já plně podporuji to, abychom dosáhli řešení, eh, které by de facto tento pětiprocentní, ten pětiprocentní podíl zvýšilo postupně na 100%, poněvadž to je to jediné přijatelné. Máme Evropskou konvenci a musíme ji brát vážně. Tady jde o práva a eh, tady proti tomu na jedné straně máme restriktivní režim a druhý, eh, tady problém eh, dostupnosti. Já bych k tomu měla takovou otázku. Já jsem eh, hovořila s organizacemi zrakově eh, postižených lidí a slyším, že neustále se vedou spory o formáty, které by zpřístupňovaly tyto knihy a že de facto máme restrikce, které reálně šíření těchto knih eh, zbrání. A já musím říct, že já v práci tedy eh, eh, toho přeštu tolik, že literaturu mám raději v audiopodobě a poslouchám si knihy, když uklízím nebo žehlím. A třeba moji rodiče taky už poměrně Eh, špatně vidí. Takže musím říct, že eh, svého času existovaly knihy psané velkým písmem. A to bylo, ale postupně to mizí z trhu. A mě by zajímalo, proč to tak je. A teď hovořím tedy o eh, literatuře v Němčině. To je opravdu pozoruhodné. V posledních letech Eh, se opravdu dostupnost těchto knih eh, eh, velice zcvrkla. Mě by zajímalo, jestli o tom někdo něco ví. Já vím, že ten trh není velký pro světovou literaturu, že ti to lidé, kteří potřebují větší písmo, ale je to určitě trh rostoucí, ale nikdo se o něho nestará. Tady máme prostě takovou nějakou banální literaturu, ale světovou literaturu tu prostě nenajdeme. To by mě zajímalo. E, souvisí to s překážkami v dostupnosti? Ano nebo ne? Já myslím, že tam prostě nějaká překážka být musí. Mně bylo řečeno, že existují obrovské restrikce e, v případě, kdy se třeba organizace seniorů nebo podobné organizace snaží Eh, dosáhnout tohoto vydání, třeba i na vlastní náklady. Zajímalo by mě, souvisí to s tou otázkou důvěry o hodnosti organizací a proč tam není důvěra? To už eh, tady mně připadá poněkud zvláštní. Eh, podle mě právo na přístup k informacím, k literatuře, to je právo, eh, které má obrovskou hodnotu a tam já myslím, že není možné eh, se není možné, aby tomu bránili jakési eh, malé restrikce. Já tady skutečně nechápu. Já, já nevím, proč my v Evropě, proč vlastně nejsme v čele. Ano, děkuji. Já myslím, že toto je pro evropské vydavatele otázka já se obávám, proč, já se obávám, že tady nevím eh, vůbec nic, proč to tak je na německém trhu. Já se to pokusím zjistit a můžu vám to dát vědět. Vydavatelé, to je v podstatě hospodářské odvětví. A samozřejmě jde o rentabilitu a běžná rentabilita v Německu je 3%. Jestliže kniha se neprodává, nebo jestliže se řekněme většina knih, které vydáme, neprodávají nebo prodávají se málo, tak eh, v určitých případech eh, eh, de facto mm, musíme se spokojit s tím, že my to sami Eh, nevydáme a musíme se spolehat na nějaké prostředníky. Ale eh, jak říkám, já, já se zkusím zeptat, proč, zkusím zjistit, proč to tak je v Německu. Já eh, jsem se chtěl vyjádřit k tomu, co řekl pan Kalvo. Já jsem tedy pirát, za pirátskou stranu jsem tady. Ale hm, Eh, jestliže někdo chce eh, sdílet eh, knihu prostě v elektronické podobě, tak to prostě nemůže být problém si to skopírovat. Čili já nevím, to by v podstatě neměl být problém. Já nevím, já si, já, já si nemyslím, že by právě knihy byly, eh, se podílely nějakým velkým podílem na eh, sdílených, eh, sdílených souborech, sdíleného obsahu. Já chci říct si toto. Jestliže jde o to, tak prostě na to zapomeňme. Pan Kalvo řekl tři body tady jsou jaksi omezení a povinně ta omezení zrušit, proč ne, to je jasné. Eh, sdílení přes hranici, já nevím, eh, já nevím, já myslím, že to stačí opravdu skopírovat, já nevím, to. já jsem eh, možná tomu dobře nerozuměl, ale tam byla nějaká dohoda a mnozí to podporovali, ale asi z toho nic nebylo, nebo co. Ale možná pan Liger z komise Eh, protože komise má právo iniciativy, proč by tady komise nemohla něco navrhnout? Já skutečně nevidím žádné vážné argumenty proti tomu. Tak eh, já nevím, jestli to byla opravdu otázka. A to byl spíš komentář než otázka. Přeje si někdo okomentovat komentář? A paní Lichtenbergová se hlásí do debaty. Bez mikrofonu? Um, Zajímal by mě, jaký je časový harmonogram, časová představa tady o tom. Já myslím, že bychom to měli rozhodnout co nejdříve. A druhá bod. Druhý bod. Eh, jaké jsou překážky? Eh, jak by tedy vlastně třeba poslanci mohli pomoci překonat eh, tyto překážky, čili co brání přijetí řešení, tak jak tady bylo navrženo? Pan Friend? I, I, I think the... Předchozí řečník říkal, že je málo pravděpodobné, že by tyto přístupné formáty byly pirátovány. A já s tím souhlasím. A pokud se nám podaří rozptýlit tyto obavy, já zastupuji Organizace zrakově postižených už asi dva roky. A musím říci, že to byla jedna z největších obav majitelů práv, že to poskytne další příležitosti piráctví a padělání, pokud se vydavatelé budou dělit o obsah se združeními nevědomých. A jak říkal Francisco, my jsme velmi opatrní, dáváme si velký pozor na to, komu dáváme právo užívat naše produkty. Chceme, aby vydavatelství přežívala, nechceme vůbec podnítit nějakou amatérskou výrobu nelegální, protože pokud budeme my považováni za nespolehlivé, tak se nám vyschne ten pramen digitálních děl v budoucnosti. Takže my chceme profesionálně spolupracovat s majiteli práv. Co se v budoucnosti týče, a překážek, tak si myslím, že by tento výbor se o to měl zajímat. Na čem to vázne? Eh, VIPO má 26 členských organizací, ale pokud bude existovat politická vůle, tak to určitě půjde. proto by možná váš výbor mohl přeskoumat, eh, v čem je problém. Měl by to být také zákonný požadavek my se snažíme prokázat, že jsme schopni spolupráce. Máme setkání v Ženevě v prosinci a doufáme, je potřeba kombinovat tržní síly s legislativními nástroji. Obojí se může doplňovat. A pokud budou vydavatele publikovat přístupné formáty, tak nebude potřeba za, zavádět nějaké legislativní výjimky. Takže pro mě osobně je potřeba se zaměřit na politickou podporu. Neměli bychom si zavírat dveře před žádnou možností. Thank you. Okay. Děkuji. Já bych se chtěla ještě vrátit k situaci na evropské úrovni. Vy jste se zmiňoval o tom, že by tyto výjimky měly být závazné, ale e, už jsou, nebo už platí ve 26 členských státech a nefunguje to, takže je potřeba mít nějaké důvěryhodné partnery. Například v Itálii jich je celá řada a ty požadují po vydavateli digitální verzi díla. Některé, někteří to uznávají, někteří ne, ale my musíme pracovat na budování eh, důvěry. Nemyslím si, že by měla být zaváděna nějaká zákonná výjimka. Pan Lüder z komise a potom pan Kalvo. Buďme upřímní. Můžeme diskutovat o řadě věcí tady v parlamentu a na dalších fórech, ale na těch neveřejných fórech se o tom diskutuje také. Jednoduché říci, že komise nic nenavrhla, že komise nezakotvila žádnou povinnost tato díla publikovat v přístupných formátech. Já vím, že se o tom diskutuje a my jsme také zveřejnili celou řadu dokumentů, ale když dojde na konkrétní jednání, tak se vynoří celá řada záležitostí, které se, o kterých se nemluví na veřejných fórech. Například eh, nám někdo říká, že by určité typy publikací měly být povinně zveřejňovány i v těchto formátech. Problém ale je, že to je pořád zeměpisně nebo geograficky omezené, takže produkt, který vznikne na základě národní výjimky, může být šířen nebo distribuován pouze v tom daném státě. A může potom vzniknout další eh, strukturou podobný produkt, který eh, je uveden na trh v jiném státě a ten zase může být prodáván pouze tam, protože vznikne na základě té národní podmínky. <clears throat> Přestože rozsah působnosti těchto výjimek byl harmonizován, tak pořád ty výjimky platí pouze na území členského státu. A na základě toho vzniká ta duplikace, o které tady byla řeč. Co udělat s tímto principem teritoriality? Jednou se tomu bude muset postavit čelem. Víme, že jsme regionálním obchodním blokem Evropská unie. Měli bychom tedy diskutovat o tom, jestli jsme schopni pracovat na tom, aby eh, autorské právo u nás platilo jako v bloku, anebo jestli nadále chceme, aby určité věci platily pouze v rámci našich členských států. Pokud budeme trvat na národních výjimkách s ohledem na národní kulturní diverzitu a tak dále, tak bychom přinejmenším byli proto, aby existoval velmi důkladný systém vzájemného uznávání a pokud něco vznikne na základě národní výjimky a je to právně v pořádku a na základě toho vznikne nějaký produkt jednou státě, tak by neměly existovat žádné překážky pro to, aby byl tento produkt distribuován v jiném členském státě. To by mělo být minimum, na kterém bychom se měli shodnout v rámci našeho regionálního obchodního bloku. A pokud se nám to povede, tak my ve VIPO budeme potom mít mnohem silnější pozici, protože budeme moci říci, že se nám něco podařilo spustit v rámci Evropské unie a potom by to VIPO mě se mělo snažit procesovat i na celosvětové úrovni. A my, jako jeden blok, budeme mít mnohem silnější postavení. Děkuji. Uh, Pan lídr to vysvětlil mnohem lépe, než bych to mohl vysvětlit já, takže hovořit nebudu. Děkuji vám. Už se nikdo další nehlásí o právo na odpověď, ani ne, eh, už nikdo nemá otázky a proto mi dovolte, abych jménem švédského předsednictví poděkoval všem řečníkům, kteří mezi nás přišli. Děkujeme samozřejmě všem otázkám poslanců. A ještě předtím, než ukončíme naše, náš workshop, tak bych chtěl dát slovo panu Balasarovi, který je místo předsedou tohoto výboru. Ano, děkuji, pane Grünere. A také chci poděkovat švédskému předsednictví všem řečníkům a všem, kteří se účastnili naší diskuse. Myslím si, že evropští poslanci jsme se lépe mohli seznámit s omezeními a s hloubkou problému, který ještě musíme proskoumat, což je velice pozitivní. Také jsme se zabývali konkrétními otázkami, které jsou spojené s obecnými problémy, které dopadají na běžný život občanů. My jsme tomu tedy kladli důležitost a zjistili jsme, že na to také musíme brát ohled eh, při tvoření zákonů. Budeme se tím ještě zabývat v příštích měsících, protože my spolu, parlament a komise, budeme moci dosáhnout rovnováhy, abychom tak mohli naplnit některé cíle a pokračovat po cestě, na které bude stále méně omezení a bude zde možnost žít s tímto právem, tedy s právem na znalosti. Děkuji.